Ja, liebe Kolleginnen Milé kolegyně a milí kolegové, prosím, usaďte se. Zahájíme schůzi našeho výboru. Ptám se nyní, přeje si někdo změnit náš pořad jednání? Vidím, že tomu tak není. A tímto je tedy návrh pořadu jednání tak, jak ho máte k dispozici, přijat. Co se týče tlumočení, máme k dispozici veškeré jazykové profily mimo estonštiny a maltéštiny a druhá, druhé dělení z mé strany dnes poprvé pracujeme s naším nástrojem e-meeting, eh, eh, elektronická schůze, to je nástroj, před nenádem jsme to takto rozhodli, který nám pomáhá eh, v tom smyslu, že kolegové, kteří chtějí pracovat bez papíru, mají nyní možnost takto učinit. Tady vidíte ještě transparent, který jsme umístili a kolegové z administrativy, který tento systém spravují, jsou mezi námi. To celé pracuje nezávisle na platformě, je to celé k dispozici na webu a cílem je šetřit papírem. Chceme být pionýry v tomto, ale nikoho k tomu nenutíme, zavádíme to nejdříve na dobrovolném základě a chceme nejdříve získávat zkušenosti, zda to bude fungovat. Jakousi cvičnou schůzi jsme měli již v prosinci ve Štrasburku. Další trénink se bude konat v lednu, takže kolegové a kolegyně, které to zajímá, rovněž i asistenti, se mohou nechat ještě jednou v lednu proškolit, pokud mají zájem. Srdečně je zvu. A třetí sdělení, to je feedback z trialogu. Je to poprvé, kdy používáme článek 70, rychlé první čtení. A týká se to zprávy kvíz. Ta je předmětem vyjednávání. Pak budeme mít workshop na téma kvalita elektrár, promiňte, kvalita paliv a bude se to konat tento týden 20.12. 9.30 v konferenčním centru a Prošet Bruselu. Frakce dostali pozvání, takže ti, kteří si přejí se zúčastnit, tímto srdečně zvu. Třetí bod, to je schválení zápisů Zápis 10. a 11. října máme pro schválení a zápis z 5. a 6. listopadu. Pokud nikdo nic nezajímá, nenamítá, je zápis takto schválen. A nyní jsme již o bodu 4 na podaře jednání a to je zpráva o průběhu klimatické konference v Doha. Eh, z parlamentu tam bylo 15 poslanců, byla to poslední čtená delegace. Byli jsme tam společně s kolegy a kolegyněmi a musím říci, že tam proběhla celá řada schůzek, kterou jsme měli s ministry a zástupci vlád. Bylo to velmi užitečné. Hovořili jsme s čínským hlavním vyjednavačem, hovořili jsme o naší legislativě, tedy o systému obchodování povolenkami, o backloadingu a rovněž o, tom celé, o té celé oblasti ETS. Bylo to velice užitečné, velmi přínosné a musím si, že naše delegace byla pozitivně šokována eh, výroky pana ministra Například se to týká tohoto klop eh, postupu, který nyní probíhá a který je vidět, na, které se, na který se v Číně pohlíží velice pozitivně. Oni si přejí eh, dosáhnout s námi s Evropany konsenzu, spolupracovat s námi, takže já jsem zvědav, co nám přinese budoucnost a zase nám konečně podaří dosáhnout mezinárodního konsenzu. Pokusili jsme se setkat se s co největším možným počtem poslanců, což tentokrát bohužel možné nebylo, protože řada národních parlamentů tam své delegace nevyslala. Z tohoto pohledu jsme se soustředili zejména na schůzky s ministry a zástupci vlád. Sami jsme uspořádali jednu akci, hm, eh, která doprovázela eh, konferenci. Ta se velmi podařila a hlavy jsme tam o našich zkušenostech na cestě směrem k lokální ekonomice. Sál byl velmi plný, měli jsme tam velice zajímavou diskuzi, eh, řadu zajímavých expertů, mezi jinými Achima Steinera, což je vedoucí eh, ekologického programu OSN a další. Bylo to opravdu velice dobré. K samotné konferenci. Eh, byli jsme tam tedy minulý týden od úterý do pátku, to byla ta oficiální část, a tak je, jak je to již tradicí při konferencích, eh, často se prodlužuje, ale my jsme měli oficiální mandát od úterý do pátku. Náš program byl velice obšírný, některé body jsem již zmínil. A musím říct, že jsme po každé zasedali až do pozdního večera v taktu půlhodinovém či hodinovém. Velmi dobře jsme pracovali také na workshopech, které proběhly. Některé workshopy se konaly pod vedením účastníků delegace. Šéf delegace byl Karl Heinz Florenz, což je předseda, a e, šéfem jsem byl rovněž já, jakožto předseda, má maličkost. E, na Doha jsme jeli s tím, že jsme měli v zavazladech naše usnesení, které jsme přijali. Došlo tam k malému kroku vpřed v věci ochrana, ochrany klimatu a přizpůsobování se klimatickým změnám, ale velký průlom se na, konfer, na konferenci neočekával. A musím říci, že to tak také bylo, ale v některých oblastech se dospělo k malému pokroku, například ta platforma z Durbanu, dlouhodobá spolupráce a rovněž ty dlouhodobé akce. Rovněž jsme otevřeli cestu k, respektive realizovali protokol Kyoto 2. Není to mnoho. A ten cíl, který jsme přeli na plénu, cíl dvou stupňů nebude, se, nebude moci být dodržen pomocí opatření, která jsme tam vyjednali. V této oblasti se musí učinit ještě víc. A dále, co, čeho jsme si všimli? V samotné delegaci EU, nemám tím tedy na mysli delegaci parlamentu, ale delegaci 27 ministrů, tam eh, během konference došlo k tomu, že na mnoha věcích oni se nedokázali rychle shodnout. A věci, které by bývaly měly rychle zveřejnit, například ty finanční přísliby, ke kterým došlo v poloveřejném prostoru. My například eh, jako poslanci, když jsme se o tom dozvěděli, říkali to dá, tak ti lidé byli velmi překvapeni a já bych si býval přál, aby buď komise nebo ministři těch 27 by to bývali eh, zveřejnili. Takže to je věc, kde máme co vylepšovat. Příští rok se bude konat COP19 ve Varšavě a myslím si, že Evropská unie by měla do té doby splnit své domácí úkoly a vyvinout strategii tak, aby byla konference výkonnější, protože v této oblasti opravdu ještě pokulháváme. A to je také důvod, proč my se chceme ještě jednou na plénu v rámci rozbavit věnovat tématu Durban, a toho, co bude poté. A to v rámci diskuze s radou a s komisí, protože si myslím, že eh, by se něco takového, k čemu došlo v Dubanu v Doha, že by se to nemělo opakovat ve Varšavě, protože pokud k tomu takto dojde, tak z toho dodržení cíle dvou stupňů nezbyde již vůbec nic. To bylo tedy ve stručnosti v kostce o konferenci a nyní dávám slovo prvním řečníkům a jako první má slovo Jo Leinen. Děkuji, pane předsedo, děkuji za zprávu, za informace z delegace. Na plénu budeme ještě jednou o konferenci v Doha hovořit. Jedni říkali, že e, došlo k tomu, že se otevřely dveře pro novou epochu globální ochrany klimatu. To je ten optimističtější pohled. Ten pesimističtí by vypadal takto. Zavřely se dveře pro dosažení cíle dvou stupňů, který jsme si dohodli vlastně již předtím. Tedy bylo to velice těsné, je to velmi obtížné a je velmi obtížné dospět k globálním pokroku. Musíme si položit otázku, jakou roli tam sehrála Evropská unie. Zda tato role je stále natolik dobrá, jak byla před lety, či zda jsme tam příliš malými aktéry, kteří eh, nemají silnou pozici a nemohou mnoho nabídnout. Myslím si, že bylo správné, že jsme v našem usnesení eh, měli tu vylepšenou ambici těch 30%, protože prostě to bude nutné je, bude nutné, abychom do roku 2020 dosáhli 30% a ne 20%, protože jinak ta celá cestovní mapa do roku 2050 nebude realizovatelná. A také na cestě k dalšímu kopu musíme skutečně vyvíjet nátak v tom smyslu, aby se tam přijelo těch 30%. Otázka je také ta, proč eh, nám mm, jak si nevydržely ty aliance, které jsme měli v Durbanu například, eh, naše aliance s ostrovními státy a dalšími. V Doha najednou jsme byli zcela bez těchto aliancí, které jsme měli předtím. Takže si musíme položit otázku, proč to nefungovalo. Co se týče financování, tam jsme také nedokázali nabídnout to, co jsme zemím slíbili. A na tomto místě něco k USA. Ti, kdo byli v Kodani, si vzpomínají, že všichni čekali na to, s čím přijde Obama, co nabídne a bylo jasné, že Obama prostě nic namítnout nemůže, protože si to kongres nepřeje. A pak přijela Hillary Clintonová a přinesla tu bombastickou zprávu, že oni nabízí do roku 2020 100 miliard dolarů. Já si myslím, že je skutečně dramatické, že v Doha eh, USA nebyly přítomny eh, v rámci nějakých příslibů těch 100 miliard a momentálně naprosto ve hvězdách, odkud tedy těch eh, 100 miliard třema vzít. To je velmi cynická politika přijít se 100 miliardami, hodit ji do arény, aby se tak odvrátila pozornost od nutnosti zredikovat emise CO2. A když pak jde konkrétně o to, jak se těch 100 miliard bude financovat, tak se potom jaksi ze hry vytratit. Já si myslím, že Obama musí poskytnout, nabídnout více, jinak to bude velmi obtížné. Zajímavé eh, bylo, jak probíhá závěr této konference jak se přijímá takovýto dokument z Doha. Já to mohu pouze přivítat. A to protože doufám, že na nové hm, klimatické konferenci eh, budeme mít eh, kjo, lépe než tu koncenzus jako širokou podporu a ne jako jednomyslnost. To si myslím, že tam prostě to bylo dobré, že došlo k tomu, že Bolívie byla například proti a přesto se něco přijalo. Nyní máme i Rusko, které je proti a proto si myslím, že pokrok prostě nebude, když budeme čekat neustále na země, které nejsou schopny se pohnout. Proto je důležité, abychom přijímali dokumenty pomocí co nejširší většiny. Děkuji kolegyně Romana Jodan, prosím. Hvala lepa. Um, najprej naj povem, da Děkuji. Nejprve bych chtěla říci, že naše práce byla opravdu velice efektivní a také proto, že naši delegaci vedli velice dobří kolegové. Na rozdíl od rady jsme opravdu usilovali o to, abychom hovořili jedním jazykem. A my jsme přitom také respektovali naše usnesení, proto bych chtěla velice pochválit vedení naší delegace. A dále bych chtěla říci, že souhlasím s tím, co řekl pan předseda, a to, že příliš mnoho energie je věnujeme tomu, že ostatní informujeme o své politice, aby pochopili, že jsme o krok předu v oblasti financování i v oblasti snižování emisí. Při tomto jednání se eh, to zvláště projevilo. A já bych chtěla říci, že my jsme tedy výbor pro životní prostředí a chtěli bychom, aby se Evropská unie opírala o vědecké poznatky, aby se emise snížily minimálně o 25 do roku 2020 a dokonce až o 40 jak jsme slyšeli, ale e, je možné, že budeme působit kontraproduktivně, můžeme způsobit ztrátu pracovních příležitostí v Evropě, může dojít k i ke zhoršování životního prostředí, pokud uděláme příliš velký krok ve srovnání s ostatními státy. Naše dosavadní jednání ukazuje, že se musíme zaměřit na to, abychom e, zlepšovali svou politiku a přesvědčovali ostatní o tom, že je třeba jednat ambiciózně. A má poslední připomínka. Chtěla bych říci, že dokumentace byla velice dobře připravena. Velkou pochvalu si zaslouží sekretariát protože si myslím, že to byla jedna z nejlépe zorganizovaných a připravených konferencí, kterých jsem se zúčastnila. Děkuji, děkuji i za slova chvály. A e, já bych chtěl také e, těm, kteří to skvěle připravili, tak ještě jednou poděkovat. Při takové konferenci je to velice dobré, když přijdou nějaké nečekané věci, když je to takto dobře připraveno. Proto tedy zástupně děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě. Nyní vystoupí náš expert na LULUCF, který se také zúčastnil jednání v Doha Kryton. Děkuji vám, pane předsedo. Opravdu práce sekretariátu byla vynikající. Musím říct, že ostatní kolegové žádlivě eh, pokukovali po nás, že jsme měli připravené zvláštní brožurky, obálky, eh, Máme pro vás dobré zprávy i špatné zprávy z Doha. Ta dobrá zpráva je tak, že se podařilo dosáhnout pokroku svět udělal další krok a zbližuje své úsilí, aby dosáhl nějaké dohody, ale ta špatná zpráva je tu také a to, že rychlost k tomuto pokroku je velice pomalá a je to opravdu nesmírně těžké, aby se nám podařilo v roce 2015 dosáhnout nových dojednaných eh, mezinárodních dohod. Pokud se nám eh, nepodaří změnit svůj postup, jak se připravujeme na jednání, jak eh, připravujeme svůj mandát pro vyjednávání. Je to opravdu nesmírně obtížné abychom se dostali na nutného společného jmenovatele, který nám dovolí dosáhnout dohody do roku 2015 a bude to znamenat velmi mnoho úkolů pro parlament. Jistě eh, můžeme působit různým způsobem, abychom podpořili jednotlivé eh, státy, ale musíme také změnit svůj způsob uvažování. Doposud jsme prezentovali usnesení ještě eh, před uspořádáním summitu. A eh, jsme se setkali eh, v září a potom byla ta jedna níkop, ale to nepostačuje poslední úsek této cesty, tedy poslední sprinterské Baltská trať těch 100 metrů eh, vyžaduje, abychom se připravili na jednání v mezidobí, jako v Bonu. Musíme tedy velice důkladně sledovat, co se odehraje tam a musíme také důkladně monitorovat, co se eh, odehrává na jednáních během celého roku a pokud je nutné zareagovat, pokud svůj způsob práce nezměníme, pokud členské státy nebudou ambicioznější ve svém eh, postupu a při eh, přípravě vyjednávacího mandátu je jedno, jaké bude usnesení, potom bude opravdu pozdě, eh, když se země eh, včas nedohodnou na svém vyjednávacím mandátu. Tedy tímto způsobem, abychom eh, na národní úrovni byli eh, ambicioznější, abychom potom na globální úrovni dosáhli lepšího výsledku tak eh, eh, jsme se dohodli na dohodě v prvém eh, čtení a usilujeme tedy o zvýšení svých ambicí. Kromě toho vyjednávání v rámci EU musíme se tím zabývat na úrovni legislativy při vyjednávání postojů národních delegací, ale také spolu s komisařem. Děkuji.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 za vedení delegace. Také bych chtěla poděkovat eh, sekretariátu a chtěla bych podpořit slova Jolajnena. My jsme tuto konferenci sledovali od eh, jejího konání v Kodani a ta eh, konference v Doha znamenala oslabení pozice EU oproti ostatním. Už jsme o tom diskutovali byli jsme podrobeni e, velice silné kritice e, více než kdy jindy e, ze strany nevládních organizací a také ze strany jižních států. Jsme ale jediný region, který s Austrálií, Norskem a Švýcarskem společně přijal určité závazky. My jsme byli jediní, kteří jsme navrhovali na období 2013 a 2014 způsoby financování a vyvíjíme velké úsilí. Jistě e, je možné udělat ještě e, více, ale přesto takové úsilí tady je a e, byli jsme kritizováni ze strany celé řady zemí i také ze strany hostitele. A e, je to určitý paradox. Vlastně bychom měli přemýšlet o tom, jaká e, diplomatická činnost je e, zapotřebí, když se koná konference o ochraně klimatu ve vztahu k průmyslovým zemím nebo ve vztahu k jižním zemím. A to by nám ukázalo, co bychom mohli udělat lépe, abychom předešli vzniku takovýchto kritických slov. A ještě jedna připomínka, pan, to je určitý paradox, který vedl k tomu, že tyto nesmírně skromné výsledky konference v Doha by neměly zastírat že v některých zemích bylo dosaženo velkého pokroku. Nevím, co ostatní, kteří se konference v Doha zúčastnili, zda mohou sdílet toto stanovisko, ale já mám dojem, že se přibližujeme Eh, vnitrostátním opatřením a odcházíme od globálního řešení. A eh, to nám řekla zástupci vlády eh, Indie, Koreje, Japonska a dalších zemí. Je třeba, aby v mnoha zemích byly realizovány ambiciozní politiky, ale nám se nedaří dosáhnout průlomu na mezinárodní úrovni. Proto chci zdůraznit, že e, by to byla chyba v Evropské unii, kdybychom se domnívali, že e, se nepodaří e, pokročit dále při mezinárodním jednání, kdybychom se toho vzdali a kdybychom o, nehovořili o obnovitelných zdrojích a energetické účinnosti, protože pokud se nebudeme aktivně zabývat těmito tématy. Potom ztratíme půdu eh, v politické oblasti, protože my máme vedoucí pozici eh, v této oblasti. Je eh, nutné mnohé vysvětlovat aby každý nehrál hru na svém písečku a věnoval se jednotlivým opatřením. Děkuji, Magrit. Eh, Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla velice poděkovat sekretariátu a i všem ostatním kolegům, eh, protože odvedli opravdu skvělou práci, eh, jak v rámci příprav, konference, ale i během ní. Souhlasím s Corinne Lepage. Sama jsem se účastnila těchto tematických konferencí, které se konaly. z toho je naprosto jasně patrné, k jakému rozkolu došlo. E, někteří vystupují velice ambiciozně, například e, ropná země Norsko, e, která není členem EU, ale je tu celá řada dalších zemí, například Čína, která vystupuje zase svým specifickým způsobem a potom jsou v Evropě vysloveně ambiciozní země ale namísto eh, toho, aby to bylo jedno společné jednání, bylo to eh, setkání, které eh, usilovalo o zajištění finančních prostředků. Někteří vystupují z politických důvodů a chtějí do toho dostat to, co si přejí, nebo protože se pro ochranu klimatu příliš neangažují. Jistě přechodném období s tím lze žít, ale musíme se vrátit do takové situace, eh, kdy bude Evropská unie představovat jednotnou frontu. Například by Například bylo možné zjistit, že kdykoliv šlo o Evropskou unii, o komisi, o Evropský parlament, eh, tak jsme eh, dříve vystupovali jednotně, ale nyní jsme byli vytlačeni na okraj a nevystupujeme jednotně. Je třeba pro ti tomu něco podniknout, jak to říkáš, eh, Matiasi, ale přesto se k tomu stavím přece jenom optimisticky. My jsme se pohybovali na místě, i když eh, jsme se snažili, nedostali jsme se dále, ale to tak eh, někdy i bývá, eh, když je svět postižen krizí. Přesto se nám trochu něco podařilo, prodloužení kiotského protokolu. To, co je absolutně nutné, to se nám zdařilo ale příští setkání musí být eh, úspěšnou konferenci. Stejně jako Kryton se domnívám, že bychom potřebovali eh, určitou síť pro ochranu klimatu, aby tam e, byli ti, kteří se zúčastnili e, klimatického summitu nebo se ho chtěli zúčastnit, kteří se v této oblasti angažují, aby se to velice dobře připravilo, abychom se nepřipravovali jenom měsíc před konáním konference, ale e, důkladně a s dostatečným předstihem Eh, nechceme být eh, rivalem Evropské komise, ale chceme se dobře připravit. Měli bychom si vytvořit určitou síť, která zapojí osoby, eh, které, s kterými bychom mohli v mezidobí spolupracovat. A příští rok bude nesmírně důležitý. Na jaře se bude konat jednání v Bonu a potom ve Varšavě. A Polsko eh, je země, která eh, jednání vlastně eh, protahovala, ale ale místo toho by nyní se měla chopit iniciativy, ale rozhodující roli v této tématice hrají samozřejmě USA. A USA e, by se měly tohoto setkání zúčastnit. Možná, že v příštím roce e, bude jiný rozpočet v USA, kongres s nímž budeme moci lépe spolupracovat. E, jistě Prezident má svůj poslední mandát, nemůže být znovu zvolen, ale za jeho vlády jsou eh, eh, mnozí, eh, kteří se zabývají otázkami klimatu. Tedy co se týče USA, tak můžeme vystupovat s naději, ale to oslabilo i nás. Děkuji, tak jsme dospěli ke konci a máme zde také hosta za komisi. A já bych chtěl také velice srdečně poděkovat komisi i když je třeba se interně domluvit v rámci EU na vzdory vyjednávání, eh, bylo eh, měli přece jenom čas pro delegaci EP a na radě, že jsme byli tedy eh, informováni o aktuálním průběhu vyjednávání a já dnes vítám hlavního vyjednavače, který se zúčastnil konference v Doha za komisi, pan Artur Metzger. Prosím, máte slovo. No, thank you very much. Děkuji. Bylo pro mě skutečně velkým potěšením spolupracovat s parlamentem a být ve stejném pavilonu. A určitě jsme nechtěli nějak konkurovat parlamentu, jak tady zaznělo. Chceme spolupracovat s parlamentem. A myslím si, že před námi stojí velký úkol. Je pravda, že mm, Ehm, bylo vyjasněno, že je zapotřebí přejít do dalšího kola jednání a v roce 2015 v Paříži, ehm, což bude následovat v dalších letech. A myslím si, že tady jako Evropa máme před sebou velký úkol. A musíme hrát svou roli, jakožto Unie. Když se hovoří o jednání, tak eh, není možné zapomínat jednu věc, která je stejně důležitá. A to bychom měli připomínat nejenom sami sobě, ale také kolegům eh, ve třetích zemích, že důležitá věc je provádění, implementace, protože v Kodani a v Cancunu a v Durbanu už jsme dosáhli určitých výsledků, ale je zapotřebí, abychom je také realizovali a zároveň pokračovali v jednání. Tedy provádění je zásadní, pokud chceme být úspěšní v následujících letech, pokud chceme uspět v následujících jednáních, protože příklady mají sílu, která nás eh, dovede ke změnám v eh, oblasti klimatu na mezinárodní úrovni. A myslím si, že proto máme některé dobré příklady, které už zazněly. Některé země se chtějí pohnout ku předu, ale na druhou stranu také zdráhají eh, učinit mezinárodní závazek. A to je věc, kterou je zapotřebí v následujících letech změnit změnit, protože cesta, která je před námi po roce 2020, tak určitě nebude snadná. Naopak bude pravděpodobně těžší, než je tomu doposud. A čekají nás těžká rozhodnutí. Zatím hovoříme o energetické účinnosti, hovoříme o mm, věcech, které je zapotřebí udělat do roku 2020, ale myslím si, že po roce 2020 nás čekají ještě těžší úkoly. A Očekáváme tedy, že situace bude komplikovanější, než tam bylo před eh, kodaním. Další věc, pokud je o ambice, samozřejmě ehm, zaznělo tady uznání i v Doha, bylo uznáno, že eh, ty, ten cíl 2 stupňů nebude dosažen, ale myslím si, že dobrou zprávou je, že to všichni uznali a uznali, že v roce 2013 a 2014 se strany shodly na tom, že vynaloží další úsilí, aby bychom se podívali na to, co můžeme udělat dále pro cíle pro roku 2020 a v roce 2014 proběhne setkání ministrů, kteří se budou zabývat čistě eh, touto otázkou těch eh, cílů a ambicí před, eh, nebo v období do roku 2020. A s čím může přijít v následujících letech Evropská unie. Myslím si, že to bude velmi záležet na rozhodnutích, která eh, padnou v radě a v parlamentu v následujících 18 měsících. Na stole už je několik návrhů ze strany komise eh, o různých eh, emisích, plynech, uhlíku, o strukturálních opatření a o změnách systému ETS a to může změnit hranice, ta omezení a můžeme se více Eh, pohnout směrem k tomu cíli 30%, což je podle mě důležité pro eh, naši vyjednávací pozici v následujících dvou letech, pokud jde o ty cíle mm, pro období před 2020. Eh, třetí věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je rozhodování v Doha. Je tomu skutečně tak a je správně, že v tom plánování nebo na zasedání tak Ruská federace nehovořila pouze za sebe, ale hovořila také za Ukrajinu a za Bělorusko. A byli proti přijetí rozhodnutí k tomu druhému období eh, závazků. Uvidíme, jak se situace vyne v následujících měsících. Jsem přesvědčen o tom, že budeme muset vynaložit další úsilí, tak abychom znovu do hry dostali eh, Ruskou federaci a Ukrajinu a Bělorusku. Protože máme tady dohodu mm, pro ten rok 2015 a bez těchto tří zemí je to nereálné, neproveditelné. Jsou naši um, konkurenci, konkurenti, ale my je potřebujeme. To znamená, v té dohodě 2015 to bez nich nezvládneme. Myslím si, že to bez nich nebude možné. Tolik tedy několik připomínek z mé strany, ještě doplním jednu, která se týká těch spojenectví eh, s nejméně rozvinutými zeměmi a pokroku eh, pokud jde o Latinskou Ameriku, tak eh, je pravda, že to nebylo tak snadné v těch partnerstvích, jako to bylo například v Durbanu. Bylo vzneseno mnoho požadavků vůči EU pro to druhé období závazků a jelikož my jsme byli jediná strana, kromě těch ostatních, které, která chtěla se zavázat v tom druhém kole, tak tady byly požadavky od těch nejméně rozvinutých zemích, od ostrovních států a my jsme byli jedinou stranou, která byla ochotná. Pak samozřejmě na koho jiného byste se během jednání obrátili. Nicméně tady došlo k podstatné změně tohoto tónu během druhého týdne když eh, přijeli ministři a dostala se diskuze na více politickou úroveň, už nebyla tak technická, tak myslím si, že na této úrovni eh, bylo možné opět přemostit eh, tu propast a mm, obnovit kontakty s těmito zeměmi, tak abychom se mohli pohnout ku předu. A mm, co je důležité pro tyto země? Je důležité, aby pokračovala diskuze o navýšení ambicí nejenom pro období po 2020, ale před obdobím také 2030 2020 a 2030. A tady se shodneme s kolegy. Myslím si, že budeme v tomto pokračovat v následujících letech. A důležitým milníkem, zejména pro financování v oblasti klimatu, může být eh, ten eh, fond pro eh, ekologické klima. A týká se to i těch ambicí před 2020 a budeme potřebovat spojenectví s těch eh, ostatních zemích, nejméně rozvinutých zemích, včetně africké skupiny. Pán předseda, eh, děkuji zástupce komise. Tímto jsme se dostali eh, k konci rozpravy, k průběhu delegace v Doha. Myslím si, že to bylo užitečné. A je jasné, že bychom se měli zabývat toto otázkou strukturálně, a to znamená nejenom těsně před konferencí, ale také v tom meziobdobí a měli bychom se zamyslet také nad eh, strategiemi pro rok 2013, 14 a, a pro strategii pro Paříž a také se týká tématu občanské společnosti. Mm, to téma vůbec nezasnělo ani v médiích a myslím si, že tady můžeme přispět. Můžeme znovu zdůraznit eh, danou nutnost. A můžeme takové vlastních zemích ještě Eh, přispět k tomu, že tato témata se dostanou opět na eh, první příčky priorit. Tolik eh, z mé strany, všem děkuji. Zítra proběhne ještě hlasování v rámci ústní otázky na komisi a na radu, takže se k tomu ještě vrátíme. Ale nyní k dalšímu bodu pořadu jednání. Tématicky navazujeme, jde o konkrétní věc. A sice, abychom mohli dosáhnout klimatických cílů, a to je na mezinárodní úrovni, abychom ukázali, že myslíme naše závazky vážně, že myslíme vážně boj proti klimatickým změnám, tak eh, tady se jedná o náš nejsilnější nástroj, je to systém ETS obchodování s emisemi. Jak eh, zajistit, aby byl funkční? Ono funguje, ale my chceme, aby byl účinnější a jde konkrétně o změnu směrnice 2003 lomeno 87 s cílem vyjasnit ustanovení týkající se harmonogramu draže povolenek na emise skleníkových plynů. Zatím probíhá druhé období jednání. Třetí období obchodování eh, začíná v roce 2013 a v rámci energetického klimatického balíčku, když probíhala diskuze, tak jsme rozhodli o eh, načasování a struktuře tohoto období obchodování. Probíhala tvrdá jednání s radou, komisí o podobě tohoto obchodování a daného období. A na jedno z těchto rozhodnutí si ještě velmi dobře pamatujeme. Bylo to rozhodnutí k CDM, proběhlo ve výboru pro průmysl a hned po hlasování jsem z toho skutečně neměl dobrý pocit a měl jsem pocit, eh, nebo měl jsem pochybnosti o tom, zda eh, jsme rozhodli správně, eh, zda nedojde k zaplavení trhu, trhu povolenkami. Stále čelíme finanční a hospodářské krizi a to samozřejmě zasáhlo také výrobu, která v nejlepším případě stagnuje, pokud dokonce nedošlo k poklesu. A kromě toho se na trhu tedy objevuje příliš eh, mnoho povolenek. Je to asi tak 950 milionů přebytečných povolenek, které jsou nyní na trhu. Je tedy tady přebytek. A cena se pohybuje plus minus kolem 7-8 eur podle toho, jak, jaké, jak vypadá situace, tak se cena mění, stoupá nebo klesá. Ale když jsme probírali tento balíček a jednali jsme o něm, tak se hovořilo o ceně přibližně 30 eur. Současná cena za poslední dva roky nevede k investicím do um, ekologických technologií, ale naopak opět do um, do těžby uhlí a podobných technologií. Ale dlouhodobě to není eh, dobrý vývoj a proto komise zasáhla a krátce před letní přestávkou přišla s návrhem, takzvanou loading, a to znamená, že eh, tam šlo o stažení povolenek z trhu. Já jsem měl tu čest eh, se zabývat touto zprávou v parlamentu, bylo to přání koordinátorů že to má dělat předsednictví výboru. Já jsem vypracovala velmi krátkou zprávu, protože tam šlo pouze o to, abychom zajistili právní jistotu. Mm, možná, že to bylo tak, že komise neměla úplnou důvěru v to a přišla s návrhem tedy, jak stáhnout povolenky z trhu. Diskutovalo se to o tom také eh, na výboru pro životní prostředí, pro klima. proběhlo mimořádné setkání a já jsem to vnímal tak, že pro nás i pro kolegy bylo důležité, aby eh, k takovému to zásahu došlo pouze jednou, to znamená, aby se nejednalo o trvalou intervenci, trvalý zásah, ale aby šlo o jednorázové opatření a to jsem také napsal ve zprávě. A kromě toho měl, by mělo být také jasné, že se nejedná o řešení problému, ale že v podstatě ten problém pouze odsouváme. protože stahujeme povolenky, ale pak se opět dostanou na trh. Jinak řečeno, eh, letos v rámci zprávy Komise stavu Evropského trhu s ohlíkem musíme zahájit diskuzi o tom, jak chceme tento systém upravit v budoucnosti a jak můžeme zajistit větší v důvěru v tento systém. Protože jasná jedna věc, na dalším pořadu pořadu jednání opět hovoříme o obchodování s emisemi a o letecké dopravě a pokud všech 27 členských států a také tak, jak eh, nám řekli japonští účastníci v Doha, tak eh, pokud eh, budou zavedeny daně k CO2, tak dojde k narušení vnitřního trhu, což vůbec není v našem zájmu a proto musíme skutečně se zaměřit na to, aby obchodování se emisním povolenkami fungovalo. A toto je první krok. Já jsem velice zvědavý na diskuzi a podle mne tady jde o jedinou věc, Jde o to, abychom zajistili ten backloading. Ale momentálně bychom neměli probírat celý systém obchodování, nemáme k tomu ani časový prostor, ale jde o to, abychom co nejrychleji a abychom měli co nejméně pozměňovacích návrhů, abychom tu strukturální diskuzi realizovali na jiném fóru, až proto budeme mít dostatek času, až to bude vhodné místo a abychom vyslali signál další komisi, jaká je představa parlamentu, jak si myslíme, že by obchodování se myslím povolenkami mělo pokračovat. Ale nyní řešíme backloading, který, má, který nám má pouze získat čas. Není to málo, ale není to ani nic víc. Jde pouze o získání času. Takže očekávám dobrou diskuzi, ale neočekávám samozřejmě, aby to bylo úplně eh, sprintem, měli bychom mít možnost to projednat, ale očekávám co nejméně pozměňovacích návrhů, tak abychom mohli eh, toto opatření co nejrychleji legitimovat v rámci parlamentu. Rád bych se tímto obrátil také na radu, protože nemůže tomu být tak, abychom my si splnili své úkoly, abychom udělali svou práci a poté v radě by docházelo k neustálému odkládání diskuze. To znamená, je to také apel na všech 27 ministrů, aby se shodli. A aby se poté diskutovalo spíše o té zprávě o stavu evropského trhu s uhlíkem. Takže tady bych rád apeloval na 27 ministrů životního prostředí, protože eh, jinak bychom nevstoupili do třetího období obchodování zrovna eh, šťastně. A já si myslím, že v našem zájmu je eh, co nejrychleji situaci stabilizovat a v těch následujících letech provést nutné úpravy a změny. Jde nám o evropskou politiku klimatu, ale jde nám také o naši důvěryhodnost případě dalších konferencí v budoucnosti. Takže čeká nás rozprava. Nejdříve dám slovo stínovým zpravodajům. Kolegyně Korela, prosím. Yes, thank you very much. Děkuji. Já bych vám ráda, já bych ráda poblahopřála panu zpravodaji za eh, jeho práci. Myslím si, že to je krok správným směrem ale bohužel si myslím, že to nestačí. V čem spočívá tato zpráva? Je to přesně to, co chce komise. Eh, vlastně jde o stažení povolenek z trhu. A komise má jakýkoliv čas, eh, může říci, že to učiní jenom jednou, ale já si myslím, že to takto nestačí mělo by se jít o nástroj, který je zaměřen na ekologicky neutrální technologie, aby šlo ke, došlo ke snížení emisí, aby to bylo nákladově účinné, aby to bylo ekonomické, abychom zajistili eh, předvídatelnost pro průmysl. Ale už dlouhou dobu je zjevné, že sama komise je vlastním a nejhorším nepřítelem ETS, protože neustále eh, přichází s překrývající legislativou, která eh, v podstatě eh, je kontraproduktivní a to nové opatření, které je navrženo pro ETS a má napravit stávající situaci, tak eh, zasahuje do fungování trhu a já si myslím, že to v podstatě věci jenom zhoršuje. Už došlo k narušení atmosféry pro investování v Evropě, protože došlo ke zmatení. A ten zmatek vyplývá z jasné právní nejistoty, která eh, z toho vzniká. Všichni připouští, že cena uhlíku je momentálně nízká, ale já si myslím, že komise se měla spodívat do zrcadla a uvědomit si, že ty překrývající se cíle, například pro obnovitelné zdroje energie nebo energetickou účinnosti, tak to, to všechno vedlo k tomuto výsledku. A neměla by se nyní snažit eh, manipulovat fungování ETS. Já si myslím, že komise by se měla zaměřit na Eh, na členské státy, které se eh, snaží o ekonomickou obnovu, které se, které se snaží o eh, zajištění návratnosti investic. Já myslím, že ETS by mělo fungovat tak, jak byl původní záměr a cílem je snížení emisí z roku 2500 do roku 2020 a já si myslím, že postupně k tomu dochází. Funguje to. Nemá to být nástroj pouze na podporu technologických inovací, nebo nemá to být hnací silou pro uh, umělou, umělé navýšení eh, ceny energie nebo uhlíku. Už došlo k podstatnému navýšení nákladů tak jako tak a já si myslím, že tímto je navyšujeme ještě více nezbývá mi než se zamyslet nad tím, čím je komise více znepokojená. Zda jde o fungování toho systému ETS nebo o fungování naší ekonomiky, průmyslu, společnosti, zaměstnanců, zaměstnavatelů a celku. Máme tady rostoucí ceny energie a není je zjevné, že tím budeme trpět my všichni. Návrh změny načasování pro povolenky a jejich stažení, tak si myslím, že tímto komise zasahuje do pravidel, které byly stanoveny pro ETS. Já si myslím, že se nemůžeme eh, zaměřit kolegové na záchranu eh, pouze toho nástroje ETS, protože tady máme politickou cenu, která by sebou nesla nepředvídatelné ekonomické dopady a poškozovala by ekonomickou obnovu konkurenceschopnost, tvorbu pracovních míst a kromě toho by vážně poškodila důvěrohodnost celého systému ETS jakožto tržního nástroje. Eh, už, byl, už tady zaznělo, že největší uživatelé energie v Evropě mohou využít za 1,5 miliardy eur, 1,2 miliardu eur za uh, následujících letech. A je zapotřebí si uvědomit, zda ta pravidla pro dražbu a jejich změna jsou v souladu se stávající legislativou pro ETS. Když se podíváme na článek 9, tak ten eh, zakazuje jakékoliv stažení povolenek a nebo jejich přesuny z roku na rok. Jsou tam jasné podmínky týkající se objemu povolenek, které mají být eh, vydány a mm, celá věc probíhá lineárně. Je to 1,75 Je to kvůli předvídatelnosti systému. A komise najednou chce tu předvídatelnost narušit. Komise to odůvodňuje tím, že směrnice nespecifikuje objemy těch povolenek a jejich distribuci eh, mezi jednotlivými obchodovacími období. Ale já si myslím, že to tak není, protože eh, článek 9 je v tomto velmi jasný. A myslím si, že mm, vysvětlující pozměňovací návrh nebude stačit. Musíme se zdržet jakýchkoliv krátkodobých zákroků do systému ETS a musíme zahájit eh, komplexní eh, diskuzi k celé politice po období 2020. Měli bychom se na to zaměřit tak, abychom jako EU byli konkurenceschopnější. Děkuji. Äh, Děkuji paní Korhola a jako další má slovo Pan Davis není přítomen. Další poslanec také ne, také ne. Martin Kalegen rovněž ne. Sabine Wills. Dobrá, Anna Rosbach je novým Martin Kelenem, takže prosím, máte slovo, ano. Omlouvám se, pane předsedo, a velice vám děkuji, to je nesmírně laskavé. On mě požádal, abych za něho zastoupila, protože se zdržel jeho eh, vlak a mám to tedy přečíst ceny se rozhodují podle poptávky a dnes bylo řečeno, že uhlíkový trh není normálním trhem a to je pravda, nejedná se o normální trh, protože byl vytvořen uměle, ale my jsme se dohodli, že by se měl opírat o tržní pravidla a měli bychom tato rozhodnutí respektovat. V době hospodářské krize bychom měli postupovat velice obezřetně, když činíme rozhodnutí, která by mohla být dalším zatížením pro průmysl. Je možné, že je tady tedy přebys povolenek a že to eh, může tedy snižovat výrobu, ale stáhnout je i na dočasné období by mohlo zabránit oživení ekonomiky a pokud eh, chceme, eh, aby došlo k obnovení ekonomiky, tak víme, že tedy tržní mechanismy budou mít na to vliv. Jakýkoliv předpoklad komise vzhledem k backloading by eh, způsobily velkou míru nejistoty. A ještě mám další pochybnosti. A to, co znamená výraz jako where appropriate nebo řádné fungování na trhu. Co takovéto vyjádření znamená? E, možná e, je to dobrá věc v návrhu zpravodaje, abychom vycházeli z vyjasnění toho, jaké pravomoci bude mít komise. Musíme se podívat tedy na tuto část e, návrhu, ale nemůžeme souhlasit s předpokladem zpravodaje, že budou a musí následovat tedy další strukturální změny. Děkuji. a na Rozpacht a dále tady až Simanský. Pani předsedající, diskusia nad... Děkuji, pane předsedo. Diskuze o našem dnešním tématu je něco, co nesmíme vidět odděleně od celkových souvislostí. Klimatická konference, právě jsme o tom hovořili, tam nedošlo k pozitivnímu vývoji, bohužel spíše k opaku. E, je na tom velice dobře vidět, že většina světa tento problém podceňuje. A proto je další provádění těchto opatření spojeno s velkým otazníkem. Ani američané v této věci zrovna nejsou um, ti nejlepší. Zde je třeba si uvědomit, že tady jde o konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost Evropské unie je ohrožena oproti USA. Jak mohou obstát za takových podmínek evropské firmy? Myslím si, že v dnešní době krize ta opatření, o kterých právě hovoříme, i když to jsou jednotlivá opatření, ke kterým dochází jednorázově, že tato opatření nedodržují zásady, o kterých hovoříme. Pokud poskytneme tuto výjimku, tak nám v budoucnu již nikdo nebude věřit. Nejde až tolik o krizi, jde spíše o to, že ty ceny natolik padly, ten kulce o dvě a svobodného volného trhu. Toto vše je vlastně vměšování. A my velice jasně vidíme, že to v podstatě s vlastním problémem emocí CO2 dostatečně nesouvisí v mé zemi. V Polsku eh, vidíme eh, rozdílnou situaci, protože v každé zemi Evropy je to trochu jinak. U nás v Polsku eh, dochází tedy k tomu, že díky tomu, že cena certifikátu je nízká, dochází k jakému si samoumořování. U nás žije tolik občanů pod hranicí chudoby nebo těsně na hranici chudoby. Ta situace je velice špatná a tady je třeba si položit otázku, co to znamená nejenom pro společnost, ale také pro průmysl. Evropa nejsou pouze peníze. Jsou to také myšlenky a nesmíme zapomínat na solidaritu. Proto apeluji na kolegyně a kolegy, aby si uvědomili i ty hlubší aspekty, které se zatím skrývají. Máme jednu jedinou planetu. V Evropě si možná přejeme být těmi osamělými vůdci na světě, předehnat Čínu a Ameriku, ale je třeba zohlednit veškeré aspekty. Je výborné mít Evropu s naším systémem obchodování s emisemi, tam jsme opravdu pionýry, ale zbytek světa nás v tomto nepodpořil. Barack Obama se zabýval zejména svým vlastním novým zvolením a například Polsko není ochotno podepsat nějaká opatření, která povedou k drastickým omezením v této zemi. Rovněž je třeba si uvědomit, že Eh, celá věc není vůbec proveditelná rychle a hlavně nejdříve si rozmyslet, za to vůbec proveditelné je. Děkuji jako další kolega Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl předeslat, že v této otázce nehovořím jako koordinátor za EPP, to je Richard Seibert, ale já jsem byl zpravodaj našeho výboru pro směrnici, která se týkala energetické účinnosti. A tady bych chtěl připomenout, že my všichni společně, výbor Envy, výbor ITRE a rovněž plénum Evropského parlamentu, eh, my všichni jsme v rámci této směrnice o energetické účinnosti a i v rámci zprávy Christa Davise v březnu tohoto roku, my všichni jsme vyzvali komisi, aby stávající problémy v oblasti systému ETS řešila. Byly to žádosti Eh, které měly velkou podporu u nás v parlamentu. Eh, u zprávy Davis to byl nakonec kompromis mezi EPP a ALDE, ale i ostatní frakce s touto zprávou souhlasili, přijali ji. A Evropská komise v rámci vyjednávání o směrnici o energetické účinnosti přišla s prohlášením, které potom přijal výbor ITRE a zároveň potom i plénum jako část balíčku. A tam si že každý, kdo umí číst, Každý si tam tehdy mohl přečíst dva kroky, které tam jsou popsány. Za komise se zavázla na žádost parlamentu, a to byl mandát, který měla delegace eh, od několika výborů. Zavázala se tedy, že nejdříve pro předloží Cover Market Report a tam ta bude jasně, že se tam provede revize toho systému, což tedy znamená ten backloading, to stažení. Takže s touto myšlenkou parlament souhlasil. A proto sice chápu každého, kdo tam má osobní nějaké Eh, eh, pochyby a má pocit, že ten přístup komise je špatný, ale tu zásadní debatu, zda tady máme do systému ETS zasáhnout či ne, tu jsme již vedli několikrát, jak na, na plénu, tak na našem výboru, tak na výboru ITRE a to prostě vedlo k určitému výsledku, k tomu dvoustupňovému postupu, nejdříve backloading, stažení povolenek a potom diskuze o dlouhodobém řešení. Eh, pomocí stažení povolenek vlastně si nakoupíme čas, získáme dostatečný čas a eh, pak si budeme moci tedy znovu promyslet, jak dostat celý systém obchodování s povolenkami do rovnováhy. Já si myslím, že návrh eh, zprávy Matiase toho je velice dobrý. Jsou tam zapracovány některé odmínky pro nějaké námitky proti tomu návrhu komise, například proti té myšlence, že komise může zasahovat jednou týdně a neopakovaně, limituje se to tam na jedno, jeden jednotlivý zásah, protože jinak by to zacházelo příliš daleko. Rovněž jsme velice podrobně diskutovali o tématu Carbon Leakage. A tedy přesouvání emisí uhlíku. A uh, hovořili jsme o tom ve světle hodnocení dopadu, kde se říkalo o tom, že můžeme očekávat cenu ve výši 30 eur. Byla tam Rita Korhola a další a já jsem tam byl také a my jsme byli proti panu Doylovi a proti většině v tomto výboru, protože jsme říkali, že návrh komise z roku 2008 dostatečně nezohleduje mě problematiku úniku uhlíku Kábor Pokud máme ale cen 6 eur. A pokud máme to v oblasti karbonikič, na čem jsme se dohodli, tak eh, řešíme zásadní problém. Máme tady celou řadu průmyslových odvětví, ten seznam je veřejný, které díky současné situaci, ať už tomu, že mají velice velký objem volných povolenek, jsou to tady podniky, které pomocí tohoto vydělali mnoho peněz. A pak tam máme další odvětví, která současná pravidla dostatečně nezohledňují, například sádra a hlídník. Ale všeobecně říkat, že průmysl je nadměrně zatížen pomocí systému ETS, e tak toto vlastně neguje, popírá diskuzi, kterou jsme tady dlouho vedli. Poslední věc. Z mého pohledu je to tak, že členské státy již eh, odjímají Evropské unii vedoucí pozici i v tomto i v této oblasti a to je jedem pro náš průmysl. Máme evropský vnitřní trh a pokud se na vnitřním trhu objeví problémy, tak je musíme řešit na evropské úrovni. Proto jsem proto, abychom sice umírněně, ale rychle začali jednat a nečekali na to, než až členské státy eh, jak přistoupí k tomu, že si to každý pořeší nějak národně a pak z toho vznikne takový fletenec, taková mozaika, to by nebylo dobré. Musíme tady znovu odpovědět důvěryhodnost v Evropě evropské instituce a nesmíme připustit, aby se toho chopili členské státy a převzali to. Děkuji, Jo Leinen. Já jsem velice vděčný Petro Vilízemu za jeho příspěvek, že to, že připomenul na to, že v rámci jeho zprávy, která se týkala směrnice o energetické účinnosti a také v rámci zprávy Chrisa Davise eh, o cestovní pamě do roku 2050, eh, že jsme v těchto dvou zprávách eh, se jasně vyjádřili o systému ETS. A já už jsem se trochu obával toho, když jsem si tady vyslechl názory kolegů, že nechceme udělat krok vpřed, ale že chceme udělat krok vzad, což by nebylo koherentní a nebylo by to důvěryhodné. Takže ještě jednou děkuji Petrovi Lízemu, že tady toto vše připomenou, eh, jak to vše vznikalo a jak to vypadalo ve výborech na plénu, že eh, plénum to přijalo velkou většinou. Systém obchodování s povolenkami CO2 eh, je něčím naprosto novým. A samozřejmě Evropská unie je v této věci pionýrem, je to svým způsobem i jistý experiment, kde se tedy uvidí, za to bude fungovat a ve článku 10 tehdy, protože již legislativec eh, zákonodárce chápal, že pravděpodobně eh, někdy dojde k nutnosti to zrevidovat. A proto máme článek 10. Ale Již nejsme jediný na světě. Austrálie to zavedla, Kalifornie, Jižní Korea a v některých částech Číny to již také bylo zavedeno a my doufám, že se k nám přidá co možná nejvíce regionů, protože původní myšlenka byla globální trh s uhlíkem a možná se to dokonce ještě podaří. Takže tady nesmíme ztrácet odvahu a nesmíme se zdát tohoto nástroje, naopak musíme se postarat toho, aby byl funkční. 6 eur za tunu CO2. To je samozřejmě cena, která nezajišťuje funkčnost systému, protože to není dostatečný podnět pro to, aby se eh, investovalo do eh, nových technologií. Pan předseda to říkal, v podstatě nyní je levnější stavět nové uhelné, uhelné elektrárny, než ty peníze investovat do nových forem výroby energie. E, to, že tedy komise oznámila, že přistoupí k tomu stažení povolenek, vedlo k odpovídající reakci na trzích. Jedno jediné, o jedno jediné euro se ceny zvýšily a mám pocit, že dokonce e, mezi tím došlo opět k snížení ceny. Tedy pokud e, to takto přijmeme, tak se problému nezbavíme. A v rámci další druhé fáze se budeme muset věnovat dalším věcem, které nazýváme strukturálním. Jsem ale proto, abychom v rámci této zprávy zůstali u tématu, abychom se tedy nesnažili do toho vnášet pomocí pozměňovacích návrhů všechno možné, co jsme v podstatě již prohovořili a přijali na plénu. Stažení pomoc, eh, povolených je prostě myšlenka, nápad, ale jak nám trhy právě ukázaly, je to nápad relativně bez zubí, protože ta cena se nezvýšila. Eh, v celém systému je totiž jedna chyba čím více budeme budovat obnovitelné energie, čím více šetříme energií, tím méně certifikátů budeme potřebovat. A ty CDM představují ještě dodatečnou, dodatečný příliv takovýchto certifikátů, takže máme v systému opravdu příliš velké množství certifikátů a tady je třeba to řešit nějakým jiným způsobem. Co mě se nelíbí na tom návrhu? Zejména to, že s těmi certifikáty neobchodují pouze ta průmyslová odvětví mezi sebou, kterých se to týká, ale že se do toho zapojily i finanční trhy a to je v podstatě okno otevřené do kořán, pomocí kterého do systému vnikají podvodné aktivity. Dochází například k tomu, že se certifikáty dostávají na trh dvakrát, dochází tam daňovým podvodům. Právě nyní německá banka Deutsche Bank byla eh, předmětem racie šetření. Oni eh, podváděli o mnohé miliony eur. Možná jsou do tohoto kolotoče zapojeny i další banky. A já říkám ve své kanceláři, že chci, už nikdy více nechci mít na stole nějaké hlášení z banky Barclays, protože oni jsou ti, kteří si hrají s těmi certifikáty. A těm vůbec nejde o ochranu klimatu, těm jde o zisk. Oni, když mají pocit, že ta cena je příliš nízká, tak se jim to nelíbí ne proto, že by chtěli chránit klima, ale proto, že chtějí eh, větší zisky z celého systému, takže bychom neměli, jak si, pokud takovéto banky si stěžují, tak jim na to skočit, abych tak řekl. Takže já si myslím, že toto, co je navrženo, je takový první krok, ale samozřejmě musí následovat další kroky. Děkuji. Slovo má další kolega. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, začal otázkou, kterou mám. Já jsem slyšel, že je tedy velice dobré, když budou mít povolenky vyšší ceny. A tak bych rád věděl, usilujeme o jejich vyšší ceny nebo usilujeme o to, aby dobře fungovaly trhy s povolenkami. Jsme v době recese a recese znamená nižší Eh, ceny a potom ten skandál s mechanismem čistého rozvoje také snižuje eh, ceny. My eh, nedosáhneme cíle. Naopak příliš jsme dosáhli toho cíle. Ne, že bychom si to přáli, ale v důsledku těch událostí, které se odehrály. To vnímání je takové, že když zvýšíme ceny, bude to znamenat větší investice, ale to, co navrhujeme, by znamenalo, znamenalo zvýšení ceny dnes a v roce 2019 a 2020 zase snížení ceny. Já se tedy ptám, když hovoříme o budoucích investicích a domnívám se, že tedy hovoříme o investicích v budoucnu, proč se domníváte, že snížení ceny zlepší investice v roce 2020? Nezlepší. Investice eh, se začnou tedy vracet dnes jsou ty investice relevantní vzhledem k tomu, co se stalo za ty tři roky, ale když se zahájíte investice nyní, tak se nám e, vrátí za pět let. Proč tedy k tomu dochází? Je to tím, že některé země chtějí, e, aby státy podporovaly rozvoj energetiky, nebo je to tím, že některé státy chtějí danit Eh, tuto oblast a náklady ponese EU, protože hovoříme o eh, velmi velké množství peněz. Eh, v říjnu byly zveřejněny odhady, bylo to oddělení pro opatření pro změny klimatu a pro energetiku a bylo řečeno, že Eh, dosáhneme velkého navýšení, pokud se nestane nic eh, s daněmi. V naší zemi to bude 3,3 miliard pokud eh, to bude celkem 900 milionů tun do roku 2030. Hovoříme tedy o velkém množství peněz pro spotřebitele elektřiny. A I ostatní země se dostávají do potíží, budou muset také velice platit. Spojené království také budou muset platit Rumunsko, Polsko, Česká republika, Bulharsko, Španělsko, chudší země v Evropě budou muset e, zaplatit mnohem více peněz. Jejich účty za elektřinu budou vyšší, ale proč? A bude se to týkat i Německa, bude to 19 mm, miliard, bylo řečeno. Je, je, jestliže budeme jestliže stáhneme těch 900 milionů a nevrátíme je. Já nevím, zda jsou tyto odhady správné, možná, že nejsou. Je velice těžké předvídat vývoj na trhu, ale eh, lidé budou muset zaplatit za naše rozhodnutí. Bude to v podobě eh, nové daně a právě o tom hovoříme. A nedotkne se to budoucích investic, ale eh, dotkne se to těch bezprostředních následujících let. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego. Pane kolego, ty povolenky byly automaticky eh, stanoveny a my jsme už za to zaplatili. To eh, byla lekce z minulého období. A, takže eh, vlastně za to už musel zaplatit spotřebitel. Korin Lepáš, prosím. Děkuji, pane předsedo. Toto je opravdu nesmírně důležité téma, protože systém povolenek, který jsme vytvořili, nám neumožnil eh, dosáhnout žádoucích cílů. Postupovali jsme příliš laxně, co se týče počtu vydávaných povolenek a těch, které byly přidělovány eh, podnikům a počet licenci. Podívejme se na naší zemi. E, ty licence, které si podniky vyžádaly, přinesly mnohem větší počet, než kolik by bylo e, nutné, abychom snížili emise skleníkových e, plynů v Evropě. Máme tady tedy příliš velkou nabídku a dochází ke zhroucení na trhu. To je logické a bychom zase dosáhli logického vývoje na trhu, eh, musíme zajistit takové eh, počty, eh, o kterých jsme původně uvažovali. Já jsem pro zachování konkurenceschopnosti průmyslu, ale průmysl to jsou různá odvětví a je třeba vystupovat koherentně vzhledem k politice, kterou sledujeme ve smyslu 3x20 je e, třeba zajistit efektivní ceny, e, které se budou týkat nových průmyslových odvětví, například e, obnovitelných strojů energií. A pokud chceme, aby se tyto oblasti dobře a rentabilně vyvíjely, tak nám musí místní povolenky něco přinést, jinak by to rentabilní nebylo. Myslím, že to řekl Jolajnen, že by bylo výhodnější investovat do tepelných elektráren eh, na uhlí na místo obnovitelných zdrojů energií. To je absurdní. Já jsem rozhodně proti takovýmto opatřením. Musíme si položit otázku, kam až by to vedlo. Tady jsou různé odhady. Eh, tady můžeme nalézt všechno možné. 900 tisíc, někdo hovoří o miliardách. Nejsou to stejné výsledky, já se omlouvám eh, nemohla jsem si udělat jasný obrázek, ale měli bychom na tomto základě ještě diskutovat, než se tím eh, budou zabývat výbory. Přece bychom měli mít jasnou zásadu. Musíme pomoci evropskému průmyslu, protože evropský průmysl si musí zachovat eh, eh, svou vedoucí roli a musíme pomoci obnovitelným energiím také. François Krostet, děkuji, pane předsedo. Když se podíváme na vaši zprávu, tak z ní vyplývá, jaký moudrý postoj jste zaujal, protože vy navrhujete, aby se harmonogram dražeb na období 2013-2020 eh, změnil jednou. To může být uspokojivé, eh, znamená to jasnou situaci pro průmyslové podniky, ale je samozřejmě také nutné, aby Evropská komise nemusela eh, vždy zasahovat když jde o stažení povolenek nebo licencí, tedy o backloading, ale když to čtu pozorněji, tak se domnívám, že je to znepokojivé. Hovoříme zde o příliš vysoké nabídce kvot a z toho vyplývají vysoké ceny. Na tom se můžeme dohodnout, ale žijeme v dobách tvrdé krize a tato krize dovoluje snižování cen. Jistě je tu menší uvolňování CO2, eh, než eh, eh, jak jsme z toho původně vycházeli a také se snižují ceny. A jaká je tedy logika trhu, o kterou se opírá komise? Komise nyní říká, nejprve vycházela tedy z logiky trhu, ale nyní říká, že zasáhne že jsou zapotřebí regulace, tedy liberální komise, no to se musíme pousmát. My potřebujeme stabilitu, zejména v těchto obtížných dobách. Já se opravdu domnívám, že je důležité, aby e, byla zachována současná pravidla i na období 2013 až 2020, aby e, hospodářské subjekty měly jistotu, jaká je situace. Je třeba vytvořit klima důvěry důvěry eh, vůči systému ETS, protože když dochází ke spochybňování systému za těchto okolností, pak se obávám, že podniky se k tomu budou stavět opravdu negativně. Domnívám se tedy, že postoj komise není uspokojivý. Děkuji. No. Děkuji, je další kolegyně Ania Weisgerberová. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je velmi důležité, že se zabýváme budoucností systému ETS a Měli bychom se tímto zabývat opravdu důkladně, je třeba zajistit, aby tento systém i v budoucnu pracoval efektivně. A z tohoto pohledu je nejenom důležité, abychom tady měli ekonomické podněty pro realizaci inovací, ale také je tam důležitá ta příjmová stránka, tedy příjmy ze systému ETS, které nutně potřebuje pro Potřebujeme proto, abychom mohli financovat opatření pro ochranu klimatu a pro zvýšení energetické účinnosti. Zde je třeba podotknout, že nízké ceny za práva pro znečišťování, které jsou v současné době které v současné době existují, dny jsou vhodné pro dosažení těch obou cílů, o kterých jsem hovořila. A proto bych v zásadě tu myšlenku toho stažení povolenek podpořila. Ovšem ráda bych, abychom zvolili nějakou střední cestu, nějakou střední pozici mezi těma dvěma radikálními, tedy tou pozicí to naprosto zamítnout, či zcela přijmout. A já si myslím, že pan zpravodaj se tady již vydal dobrou střední cestou, takže to se mi velmi líbí. Jednak komise nemůže dostat naprosto volnou ruku, to se nám již podařilo prosadit. Druhá věc je důležité, abychom měli pouze přizpůsobení e, v období 2013 až 2020, aby to bylo pouze jedno přizpůsobení, i to pan zpravodaj jasně stanovil. Dále je třeba hovořit i o dalších podmínkách a musíme se musí dohodnout na tom, jakým způsobem to celé pevně a rigidně nastavíme, protože je to zásah do trhu a my jsme si přáli systém ETS jako tržní nástroj a ne jako nástroj plánovaného hospodářství. A proto se pán pana zpravodaje, zda bychom nemohli například zvážit možnost eh, zpětného zásahu, a to v případě, že cena Eh, povolenek eh, se příliš zvýší. Rád byla ráda bych si tedy vyslechla vaše mínění k tomu, zda to již máte v návrhu zprávy, či eh, zda je to již v návrhu, který předložila komise. Já přesně nevím, já jsem si to přesně dopodrobná nepročetla. Mm, takže o tom jde, jakým způsobem bychom mohli tento zásah, a zásah to je, omozit co možná nejvíce. A možná toto by právě byla jakási střední pozice, střední pozice mezi těma dvěma extrémními pozicemi. A jedna věc je pro mě velmi důležitá. V této souvislosti bychom měli ještě hovořit o jedné věci. Pan Líze o tom již hovořil. Totiž o tom, že ten carbon leakage mechanismus, mechanismus eh, proti eh, přesouvání uhlíku eh, je, není nastaven úplně přesně, protože některé Eh, některá odvětví tam jsou, některá průmyslová odvětví jsou z toho vyňata a ty jsou potom vlastně eh, v konkurenci s těmi odvětvími, která vyňata nejsou eh, a jsou možná energeticky účinnější, takže z hlediska ekologického to vůbec smysl nedává. Například odvětví sádry nemá prostě užitek z tohoto mechanismu, Některá další odvětví, například stavebnictví a další, ano. Ale když se na to, na to podíváme z hlediska produktu, tak sádrové produkty jsou mnohem energeticky účinnější. Eh, takže tady komise by možná také se mohla zamyslet nad tím, jak to celé vylešlip. A já, vylepšit. já bych byla velice ráda, pane zpravodaj, kdybyste nějakým způsobem zvážil, jak to zapracovat do vaší zprávy. Eh, jak tam mít to, že ten carbon leakage mechanismus musí být eh, nastaven ekologičtěji, tak aby nedocházelo k těmto nespravedlivostem. Děkuji, děkuji pan zpravodaj. A nyní Chris Davis. Děkuji, já se omlouvám, že jsem se eh, trochu opostil, ale eh, <clears throat> jde o tedy program jednání příštího dne týká se to té diskuze. Já vím, že mnoho lidí zde hovořilo o příležitosti využít této legislativy abychom provedli přeskum této legislativy celého systému a také, eh, abychom se zabývali požadavky, eh, aby komise předkládala návrhy Eh, na stažení emisních povolenek z trhu a podobně. Já odmítám všechny takovéto myšlenky. Já se domnívám, že je to jednoduchý návrh, který by měl zůstat jednoduchý. Máme eh, cestovní mapu pro uhlík a to bylo projednáváno v tomto výboru a ve výboru ITRE a myslím, že už to nemusíme opakovat a nemusíme to zkomplikovávat. Bylo řečeno, že bychom eh, neměli dát eh, volné ruce komisi, ale eh, je to legislativa, která vzniká při spolurozhodování. A můžeme také hovořit o načasování, přidělování těch povolenek, které se dostávají na trh. Já se domnívám, že v tomto případě případě se můžeme dívat na to, že komise bude vystupovat jenom jako regulátor a měla by se zhostit svého úkolu. Co se týče budoucího ETS, tak o tom budeme hovořit v příštím roce a já jsem zvědav, jaký návrh předloží komise, který nám to dovolí, ale rád bych věděl, eh, jakých výsledků dosáhl systém ETS k dnešnímu dní, co se týče snížení CO2 v různých průmyslových odvětvích. A vycházíme tedy z toho, že takovýto systém e, umožní také investice do nízkouhlíkových opatření. E, bylo nařízení jako NHS, potom také různé vládní podpory do těchto odvětví, ale je toho málo, co bychom mohli připojit k ETS. Možná bychom se na to mohli podívat vzhledem k budoucímu vývoji, ale jsme si vědomi toho, že ETS je hlavním nástrojem Evropy, jak bojovat proti emisím z různých průmyslových zařízení. A tady můžeme udělat udělat velmi mnoho. Na celém světě je celá řada zemí, které se inspirují naším experimentem. A my nemůžeme dovolit, aby ETS skolaboval, to by bylo pošetilé. A takové změny, které sebou přinese backloading, na to se musíme tedy podívat, ale nesmí e, se zhroutit důvěra v tento systém. Budoucí irské předsednictví a bylo mi e, před několika měsíci řečeno, že nám se nelíbí tento návrh o backloadingu. E, raději bychom byli, kdyby tedy nebyl, pokud je nějaký výběr, tak bychom tedy byli proti. Děkuji za vaši závěrečnou připomínku a nyní dávám slovo paní Slindberg za komisi, která je eh, zodpovědná za realizaci ETS. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za zajímavou rozpravu. Já za sebe mohu říct, že jsme se velmi pozorně přečetli vaši zprávu a ráda bych upozornila na několik prvků, eh, ze kterých vychází návrh eh, komise, pokud je o tu revizi. Já myslím, že komise vždy velmi jasně eh, řek, říkala, že jsme nebyli úplně nadšeni s tímto návrhem. Chvilku nám to trvalo, pak jsme přišli s tím eh, eh, konkrétním návrhem teprve v listopadu šlo těch 900 tisíc povolenek, ale eh, ta diskuze začala už dříve. Hovořilo se o propojení mezi tímto systémem a další legislativou. A cíle pro obnovitelné zdroje energie, když byly jasné a v rámci energetického a klimatického balíčku, tak tam byly určité spojky, které tam byly, propojení, které tam byly zabudovány aby to bylo také v souvislosti s energetickou účinností a někteří poslanci nás už upozornili právě na tuto směrnici energetické účinnosti a prohlášení, která zazněla, že komise má přijít se zprávou o stavu ruského trhu s uhlíkem a o té revizi celého systému obchodování. Takže to už bylo realizováno a myslíme si, že tady je zapotřebí danou věc řešit. Pokud je o ten přebytek, ke kterému došlo, tak eh, to vyplynulo také z některých jiných legislativních rozhodnutí, které jsme provedli spolu s Evropským parlamentem. A chtěli bychom připomenout, že společně jsme rozhodli o omezení eh, počtu kreditů v tom mechanismu eh, CDM, které je možné využít, a nikoli pouze ty HFCs, HFCs. Je to možné využít pouze do roku 2012 a všechny tyto kredity budou využity a znamená to, že budeme mít přebytek, protože dojde k akumulaci těch kreditů. Zaznělo tady také, že řešíme hospodářskou krizi, to je jednoduše fakt, který musíme akceptovat. Nemohli jsme to předvídat v době, kdy jsme hovořili o klimatickém energetickém balíčku. A doufám, že tento návrh bude odsouhlasen. Jak už zaznělo, jedná se o dočasné opatření. My jsme samozřejmě také už přišli se zprávou, která se bude zabývat strukturálnějším přístupem ke změně k ETS e a týká se to také roku 2013. Budeme konzultovat zúčastněné strany, eh, prodiskutujeme veškeré varianty, zorganizujeme různá setkání se zainteresovanými stranami. Ráda bych připomněla, proč si myslíme, že je relevantní, abychom provedli tu revizi Jednak bychom chtěli víc říct tomu, co jste co mnozí z vás řekli. Není totiž jisté, jak to bude vypadat s cenami, jak to bude mít dopad na ceny uhlíku, eh, jaký dopad bude mít tento návrh. Nicméně provedli jsme posouzení dopadu eh, toho návrhu o stažení a analytici trhu přišli s eh, určitými odhady a vyplývá z toho, že ale se neočekává příliš velký dopad. Určitě počet úrovní hm, toho, o čem jste hovořili v rámci, nebo o čem se hovořilo v rámci energetického klimatického balíčku. Neočekáváme nějaký velký nárůst cen, nicméně analytice hovoří také o tom, že, by, že současná cena 6,55 eur už zohledňuje právě ten koncept stažení a pokud by eh, ten návrh neprošel, tak by došlo ještě k další změně ceny. Takže to je další argument, který je třeba vzít v potaz. Dalším druhým důležitým prvkem je věc, o které mnozí z vás hovořili a myslím, že to je jeden z hlavních důvodů, proč komise přišla s návrhem a sice, že tady máme dlouhodobou perspektivu. Diskutovali jsme, a už to trvá určitou dobu, e, ten horizont 2050 a nízkouhlíkovou cestovní mapu. E, týkalo se také jednání z Doha a hovořili jsme o tom, že je zapotřebí být se více ambiciozní a je zapotřebí si uvědomit, pokud budeme jít stejným směrem, pokud půjdeme stejným směrem, pokud je od ceny, tak eh, mm, musíme mít na paměti ty dlouhodobé cíle. Je to věc, na kterou nelze zapomínat a také nám to říkali zúčastněné strany. Protože současná cena je mnohem nižší, než se očekávalo. Eh, možná, že to je normální, že to odpovídá eh, hospodářské krizi, ale myslíme si, že by nemělo dojít dalšímu propadu a musíme učinit racionální rozhodnutí a um, distribuovat uh, povolenky logičtějším způsobem. Poslední připomínka, jaký je dopad na příjmy? Myslím, že to byla paní Weisgeber, která o tom hovořila, protože jedná se o mm, aktiva příjmy členských států a pokud bude mít, budou mít ty povolenky takovouto cenu, tak samozřejmě to bude mít také dopad na rozpočet členských států a také na jejich plány, eh, jak využít tyto povolenky pro podporu a jako stimuly pro eh, ekologické technologie investice. Další prvek, o kterém se již hovořilo a nezapomněli jsme na to, a sice jestliže cena zůstane taková, jaká je a nedojde ke stažení, eh, tak eh, dojde k dalším doplňujícím vnitrostátním opatřením, jak už některé členské státy také učinili a pan Líze řík, řekl, že dojde k fragmentaci na vnitřním trhu, což má negativní dopady eh, na účast v ETS a to je další věc, na kterou nelze zapomínat. Úplně závěrem, pane předsedo, musím připomenout ještě jednu věc. Pokud je o váš pozměňovací návrh 6 a 4, tak tady máme určité pochybnosti ohledně tohoto návrhu. Komise je plně zavázána k revizi pouze pokud dojde k mimořádným okolnostem, to myslím zaznělo jasně, tu současnou situaci považujeme za mimořádnou, nicméně před několika lety nikdo nemohl očekávat, že dojde k takové situaci, jaké čelíme dnes. A proto to přenesení pravomoce i omezení na pouze jedinou situaci považujeme za problematické. A je třeba zmínit, že pokud dojde k revizi to způsob obchodování, tak samozřejmě do toho zapojíme do té revize také všechny instituce, včetně parlamentu. A je e, pravda, že se to musí týkat mimořádných okolností. A proto tedy to omezení na jedinou změnu během celé fáze číslo 3 je pro nás problematické. Děkuji za slovo. Jasné, že zapotřebí, aby eh, panovala na trhu jistota a jasnost a myslím si, že by mělo dojít k urychlení eh, diskuze jak v parlamentu, tak v radě a mezi členskými státy a budeme se na diskuzi těšit. Děkuji. Děkuji, paní Svinberg. Já naprosto chápu, že komise pozměňovací návrh 4 a 6 eh, nevítá, ale já jsem prostě eh, eh, vzal veškeré podněty, které tady byly nadneseny v rámci první rozpravy a pro mě je to prostě důležité, aby bylo jasně ukázáno, že to je něco jednorázového a že to do celé debaty vnese, vnese klid a důvěru. Hovořili jsme Tady je o celé řadě věty, které přímo nesouvisí s touto zprávou, ale které souvisí s eh, energeticky náročnými podniky, v tom smyslu, že tam máme celou řadu výjimek. Což se také ukázalo na mimořádné schůzi našeho jednání, kde se jasně procházelo, že seznam těch podniků energeticky náročných, které jsou ohroženy unikem uhlíku, je velice dlouhý. A některé podniky, které by tam měly být, tam nejsou. A například tam máme výrobce bicyklu, dále tam máme vinaře, vinné sklepy a další typy podniků. Takže bychom možná se měli věnovat tomuto tématu. Koordinátoři se dohodli na tom, že v lednu či v únoru budeme společně s komisí analyzovat Calm Market Report, který zprávu o uniku uhlíku, tak abychom se zorientovali v tématu a rozhodli se, co vlastně v budoucnu my jako parlament chceme učinit s tím celým trhem s uhlíkům. Ale já říkám, ten, tato zpráva to není platforma pro toto téma. Já říkám, další komise bude potřebovat podle mě orientaci, koordinátoři se mnou souhlasí, potřebujeme skutečně si zvážit, jak chceme, aby vypadal náš trh s uhlíkem. Ty výjimky zachází příliš daleko a některé podniky, které by to skutečně potřebovaly, na seznamu nejsou. Tady, myslím, došlo k, k chybám a je třeba to opravit. Dále se tady hovořilo o solidaritě. Z mé strany pouze toto. Pokud chceme oživit evropskou ekonomiku, a to ve všech oblastech. Ve všech oblastech se snažíme něco dolepšovat, dolaďovat ty jednotlivé trhy či jejich segmenty. A tady chci říci, že je třeba doladit trh s uhlíkem a zcela speciálně trh s emisními povolenkami, protože tady máme systém, něco, s čím nikdo neplánoval, žádný ekonomický odborník nám to takto neřekl, že by k tomu mohlo dojít tehdy, když jsme ta pravidla, která byla nastavena bohužel příliš široce, když jsme je tady přijímali. A v Doha se to také velice jasně ukázalo, když jsme se tam bavili s čínskými kolegy. Oni nám říkali, že oni v sedmi regionech již zavádí systémy obchodování s emisemi a Eh, na rok 2016 plánují celočínský takovýto systém. Uvidíme, zda k tomu dojde, ale rozhodně čínská strana byla otevřena eh, vůči myšlence spolupracovat s námi, s Evropany a ochrana klimatu může fungovat pouze globálně. A když chceme mít identické rámcové podmínky, často se tady o tom hovořilo, že ekonomika je ohrožena, tak to právě jde pouze pomocí systému obchodování s emisemi. Eh, takže Eh, například daň z CO2, já nevím, jak si to představujete, my to eh, nedokážeme ani v rámci euroskupiny, na to, že v rámci 27 se takovému to tématu rychle věnovat. A proto na vás apeluji, prosím. To, na čem jsme se dohodli společně v rámci dlouhé práce, Rozhodněme se, že to budeme krátkodobě stabilizovat, eh, ze střednědobého hlediska budeme vést debatu o tom a tu debatu zahájíme již začátkem příštího roku, ale prosím, ne na tomto místě, abychom na jiném místě, jindy se věnovali tomu, co musíme učinit pro to, aby ten trh s emisemi pracoval dobře i z dlouhodobého hlediska. Dále, horní a dolní limity. Já bych si dokázal velmi dobře představit, ne v této zprávě, ale na jiném místě, že bychom eh, mohli eh, eh diskutovat o tom, eh, zda bychom nemohli mít, stejně jako u Evropské centrální banky, mít jakýsi poradní orgán pro ETS, e, jakousi radu, která by diskutovala o tom, jaké by měly být podmínky, jak budou nastaveny a jak nastaví či zavede horní či dolní limity. To si myslím, že je dobrá myšlenka. Tak, abychom tam měli nějaký orgán, který bude nastavovat pravidla, jistý koridor, stejně tak, jak to máme v jiných oblastech ekonomiky. A všem těm, kteří o tom pochybují, a kolegové to tady také jasně řekli, Uvědomte si, my jsme vyzvali komisi, aby něco učinila. Ona na to nepřišla sama od sebe. My jsme komisi vyzývali a to na různých místech, v rámci různých zprávách a legislativních postupů. My jsme komisi k tomuto vyzvali a to několikrát. Komise tedy eh, vyslyšela naše přání, před letní pauzou přišla s návrhem a kolegové mě dali za úkol, abych tedy se této zprávě věnoval, aby předložil pozměňovací návrhy. Nejdřív jsme diskutovali o tom, zda vůbec je předkládat, ale pak jsme si řekli, že chceme, aby to celé prošlo řádným parlamentním postupem a to tedy nyní děláme. Eh, velice jsem zvědavý, jak budou vypadat ty pozměňovací návrhy, ale prosím vás, Předkládejte pozměňovací návrhy, abych tak řekl, v homeopatickém množství, tak abychom co nejrychleji dospěli k, do, ke kompromisu a mohli eh, přikročit k tomu backloadingu. A teprve poté v rámci dalšího postupu bychom se měli věnovat tomu, jak se ten trh bude vybíjet dál. A další věc, ten, eh, ta zpráva o úniku uhlíku s těmi šestmi možnostmi. Té se budeme také vědomat a zvážíme, jestli zda bychom k tomu nechtěli připojit nějakou další možnost. Již se někteří kolegové přihlásili, že by se tomu chtěli věnovat a já bych chtěl pozvat tímto tyto kolegy, aby se zapojili do rozpravy a to konstruktivním způsobem, až tedy se tomuto tématu budeme na výboru věnovat. A nyní na závěr bych se chtěl obrátit na zástupce rady. Nevím, zda tady je. Řekněte prosím svým kolegům, že my očekáváme, že rada v této věci pokročí a tím mám speciálně na mysli Německo, můj členský stát. Tam máme tradiční spory mezi ministerstvem životního prostředí a hospodářství. Německo tam nemá žádnou pozici zatím. Takže já bych opravdu apeloval na radu, aby dospěla ke schodě, abychom co nejrychleji mohli realizovat ten backloading, to stažení povolenek a teprve potom přistoupíme k tomu, jak si zvážit další opatření, protože je třeba to realizovat rychle. Já jsem v podstatě optimista, takže doufám, že se nám to podaří zrealizovat rychle a dobře. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 19. prosince a e, rozpravu budeme vést 23. E, a 24. ledna a 19. února budeme o této zprávě hlasovat na výboru ENVY. A kdy se bude hlasovat o tomto na plénu, ještě stanoveno není. Souvisí to s tím, kolik pozměňovacích návrhů kolegové a kolegyně předloží. Děkuji vám za rozpravu, za konstruktivní rozpravu, za pozitivní a negativní kritiku a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je opět téma systém ETS. A tam jde o stop návrh, opět návrh komise. Zpravodem je Petr Líze a Jedná se o dočasnou odchylku od směrnice. Dávám slovo panu Dízemu. Děkuji, pane předsedo. Já bych předeslal jednu poznámku, protože vy jste se s tak velkým zapá, zapálením eh, obrátil na vládu největšího členského státu, nebo jednou z největších. Je to správné. Dodnes nemáme jasný postoj spolkové vlády k tématu backloadingu, ale eh, chci říci, že Nyní k tématu té letecké dopravy. Letecká doprava je součástí systému ETS a to proto, že velká většina zde v Evropském parlamentu a rada jednomyslně to takto rozhodly. Tehdy v parlamentu to bylo podpořeno velkým množstvím hlasům. Já jsem byl zpravodaj. Intenzivně jsme spolupracovali s výborem pro dopravu a já za svou frakci vím, že jsem nesměl na plénu předložit žádný pozměňovací návrh. Měli jsme běžný postup první a druhé čtení. Nebyly tam žádné pozměňovací návrhy, které by bývaly nebyly domluveny s zpravodajem ve výboru TRAN. Říkám to proto, protože vážení předseda výboru TRAN mi minulý týden řekl, že v zámci tohoto postupu nás nazvali Talibánem. Ale já říkám, že to vše, co bylo dohodnuto, bylo dohodnuto společně s výborem pro dopravu. Proč jsme to takto dohodli? Dohodli jsme to proto, protože emise v letecké dopravě se zvedly a i nadále dramaticky se navyšují. A rozhodli jsme se také proto, protože další typy dopravy e, přispívají k ochraně CO2, například e, osobní automobily a lehká užitková vozidla, o kterých jsme hovořili. E, rovněž železnice je zapojena do systému ETS, protože využívá elektřinu a e, Eh, pokud bychom z toho vynechali leteckou dopravu, tak by to nebyla koherentní politika, protože letecká oprava, doprava na jeden dopravený kilometr má relativně vysoké emise. Protože jsme dobře spolupracovali s výborem TRAN, došlo k tomu, že jsme nakonec měli, eh, schválili velice mírnou směrnici v oblasti ETS všeobecně Hovoříme o 100% aukcích od roku 2013. V oblasti letecké dopravy je to 15%. V oblasti průmyslu máme 21% redukci v oblasti letectví. Je to mnohem nižší procento. Chci říci, že tedy ty podmínky pro letectví jsou velice mírné. V rámci mezikontinentálních letů komise vychází, jsou to například lety z Londýna do Šanghaje, komise vychází z výše dvou eur. Uvnitř Evropy Toto si vypočítala společnost Ryanair. To bude na cestujícího 25 centů na jeden let uvnitř Evropy. Když se podíváte na ta národní opatření, která přejali, e, které již členské státy a třetí státy. Máme k tomu dokument. Oficiálně to, je to tedy rozprava bez dokumentu, ale interně jste dostali ode mě dokument. V Německu máme za let interkontinentální daň 42,18 eur. Ehm, ve Velké Británii je to více než 200 eur, také v USA. Máme zatížení interkontinentálních letů a to je 16 dolarů, Indie má 35 dolarů. Takže chci tímto pouze ukázat, že to, na čem jsme se tady hodlili, bylo značně umírněné. A nyní tady máme velkou kritiku z třetích zemí. Bohužel je tomu tak, že většina důležitých třetích zemí Například Austrálie, Kanada s námi e, spolupracuje velmi konstruktivně, ale USA, Čína a například i Rusko jsou velice proti. Používají tento argument že jsme tady zavedli extrateritoriální legislativu. Já si myslím, že ten argument neobstojí. I k tomu máte několik informací v dokumentu, který jsem nechal rozdat. Národní daně se také samozřejmě liší podle vzdálenosti. Když někdo letí z Londýna do Kanady, tak eh, platí nižší daň. Když eh, letí do Mexika, tak plaší vyšší daň a to teritorium mezi tím jsou USA. Když Frankfurtu letíme do Varšavy, tak prostě platíme nižší daň, když platíme do Tokia, platíme vyšší daň a mezi tím je Rusko. Takže argument, že Evropská unie nyní tady zavádí legislativu, která neoprávněným způsobem se dotýká třetích zemí, prostě neobstojí. Ovšem, Evropský soudní dvůr obdržel žalobu eh, amerických leteckých společností, tuto žalobu odmítl. Eh, Eh, ten velký nátlak ze strany třetích zemí má dvě vysvětlení. Za prvé, ve třetích zemích převládá názor, že my v Evropské unii nejsme eh, žádný eh, skutečný zákonodárce. Je tam takové mínění, že to je v podstatě idea, myšlenka a když zatlačíme poněkud na EU, tak oni se nám rozpadnou do národních zákonů a e, národní zákony německé, francouzské, britské, ty se dodržují, ale zákony Evropské unie prostě třeba dodržovat není. To je takový přesudek ze strany třetích zemí, to je velmi politování hodné, proto si musíme pečlivě dva zvážit, jak na to zareagujeme. A to druhé, e, prohlášení ještě zajímavější z politického hlediska. V USA došlo k přijetí zákona, který splnomocňuje e, ministerstvo dopravy, že pokud my se nedohodneme, tak Oni mohou zakázat americkým leteckým společnostem se zapojit do systému EU ETS. Zde v Bruselu byli eh, zástupci ze sněmovny reprezentantů a hovořili s námi. A kdy oni byli nervózní a agresivní? To bylo přesně v ten okamžik, kdy já jsem zmínil eh, americkou legislativu na ochranu klimatu, která měla v sněmovně reprezentantů velkou podporu i podporu pana Obamy, ale v Senátu to bohužel ztroskotalo, protože tam nedostali potřebný počet hlasů. A tato legislativa vlastně plánuje eh, obchod s emisery pro veškerá průměrná osvětlí v USA, samozřejmě i pro letecký sektor a samozřejmě i pro evropské letecké společnosti. A když jsem to zmínil, tak oni řekli, tato legislativa, legislativa Vexen malky je mrtvá. E, nyní v USA máme ve sněmovně reprezentantů jinou většinu a tato jiná většina nám chce ukázat, že ta americká politika na ochranu klimatu již není taková, jaká bývala. Ale to nic nemění na mezinárodním právu. To znamená, že každý argument, který oni vznáší proti nám, všemu systému EU ETS, bychom my bývali tehdy mohli vznést proti tomu jejich plánovému systému. Já chci říci, že zejména prezident je tady velice slabý. Obama dostal Nobelovu cenu míru, zejména také, protože se od něj očekávalo úsilí v oblasti ochrany klimatu a nyní v podstatě podepsal zákon, který vůbec s tímto směrem nejde. Takže čelíme obtížné situaci, protože veškeré důležité třetí země prostě jdou masivně proti nám a říkají, že chtějí raději celosvětovou dohodu než evropskou dohodu, kterou by museli dodržovat částečně i americké a čínské letecké společnosti. My jsme také vždycky říkali, že si přejeme celosvětovou dohodu, ale problém spočívá v tom, že v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví od Kyotského protokolu tato úloha existuje, ale nic se neděje. Proto je důležité jasně ukázat, že my nechceme bránit v cestě mezinárodní dohodě, ale že to jsou jiní, kdo ji brání. Proto je správné, abychom podporovali pokrok eh, v rámci Organizace pro mezinárodní letectví ICAO. Tam došlo v listopadu k důležitému rozhodnutí. Byla sestavena skupina na vysoké úrovni, která má založit to, aby v září příštího roku, až se opět setká generální shromáždění organizace ICAO, aby v září tady byl již návrh rozhodnutí, jak zavést mezinárodní dohodu. Organizace ICAO se setkává pouze každé tři roky. Takže se tady otvírá jakési časové okno, příležitost dospět k řešení. Pokud se tohoto okna nevyužije, tak se pak další tři roky nebude dít vůbec nic. V tomto světle komise navrhla, abychom jaksi na jeden rok přerušili naše úsilí a tím mají tedy na mysli provádění stávající směrnice. To je velice daleko sáhlý krok. Je třeba jasně ověřit, hloubkově ověřit, zda je to vůbec vhodné. Já bych takhle eh, na první pohled řekl, ano, vhodné to je, je to chytrý krok, jak chce komise ukázat to, že nejsme proti celosvětové dohodě. Pokud to tak to vyjde, bude to výborné, budeme mít přesně to, co jsme chtěli. Pokud to nedopadne, pokud to nevíde, tak eh, to ovšem jasně ukáže, že to není naše vina, vina EU, když nedojde k mezinárodní dohodě. Takže se nám podaří vlastně jaksi odklonit škodu od našeho letectví a přesně ukázat, že i nadále chceme sledovat tento cíl. Poprosil bych kolegy a kolegyně, aby se vyjádřili k dvěma bodům, které jsem nyní eh, před rozpravou obdržel jako návrhy. Nyní v návrhu komise máme rozdíl mezi eh, vnitroevropskými a mezikontinentálními lety. Komise navrhuje, aby ta dohoda se přerušila pouze v oblasti mezikontinentálních letů, protože vnitrostátní evropské lety eh, třetí země v podstatě nezmiňují. My si to přejeme jinak, my chceme obojí současně a není je třeba si zvážit, co ve světle změněné situace je správné. Já jako zpravodaj tady nic navrhovat nebudu, já nejdříve vyčkám na diskusi. Každá změna návrhu komise sebou samozřejmě přináší problémy a diskuze. My musíme s tím legislativním návrhem být hotovi 1. pátý, jinak z toho, jinak budeme mít právní potíže. Takže já navrhuji, abychom eh, se zamysleli nad tím, jak to vypadá s těmi takzvanými dodavatelskými lety. To jsou ty lety, které eh, vozí cestující z menšího letiště na velké letiště. To znamená, že by takovýto mezikontinentální let začal poněkud dříve. A ty vnitroevropské, pokud tedy chceme chránit vnitroevropské aerolinky před nekalou soutěží ze strany neevropských aerolinek, Máme tady návrh, abychom právě jakési tyto dodavatelské lety rovněž z toho na jeden rok vyjmuli. Já vím, že je to obtížně, ale navrhuji, abychom to alespoň probrali. A druhá věc, je třeba, abychom návrh komise poněkud upřesnili. Co vlastně očekáváme, k čemu za rok dojde? Nemůžeme předpovídat, předpokládat, že budeme mít od září 2013 řešení, které nás všechny uspokojí a které bude i hned platit. To, co budeme mít, bude řešení, pokud budeme mít tedy štěstí, pokud budeme mít úspěšní pokud budou všichni dobře vyjednávat, budeme mít řešení, které vstoupí v platnost až po několika letech. Nebude to tedy platit od roku 2013, takováto globální dohoda, která by upravovala letecké mise. Komise ve svém dokumentu otázek a odpovědí již řekla, popsala, co očekává, ale není to součástí legislativního návrhu. Komise říká, že potřebujeme globální dohodu, která se bude zakládat na tržních mechanismech, například obchod s emisemi, do které se zapojí všichni. A pokud ne, tato dohoda nestoupí 1. 1. roku 2014, tak potřebujeme pro přechodné období rámec, který nám umožní, pokud to bude nutné, náš systém provozovat dále ve změněné formě. Nemůžeme pouze z důvodu, že organizace IKEO eh, nám slibuje, že od roku 2020 něco zavede, eh, se vzdát veškerých našich zákonů. Potřebujeme tedy přechodné období, které nám umožní eh, jít kroky, které půjdou dál tím směrem, který jsme se zvolili. Děkuji. A zaznělo zde, že jsem byl stínovým s pravodajem při vypracovávání tohoto dokumentu, ale než se do toho pustíme tematicky, chtěl bych přivítat eh, ministra pro životního prostředí z Walesu, který je dnes eh, přítomen při našem eh, jednání. Těší nás, že jste tady. A co se týče vlastního návrhu, my jsme v parlamentu vedli opravdu velice dlouhou diskuzi, konala se dvě čtení eh, na, k tomuto návrhu a vždy to byl explicitní kompromis, kterého se podařilo dosáhnout mezi těmi, kteří se zabývají životním prostředím a těmi, co dopravou. A šli jsme opravdu velice daleko a já mám velké pochybnosti, zda se dá v mezinárodním měřítku prosadit. Organizace pro civilní letectví, ICAO, tato organizace vede diskuzi vlastně již 13-14 let, jak by bylo možné vytvořit globální systém ochrany klimatu a jak by bylo možné dosáhnout mezinárodní úpravy. Petr Hlíze se o tom právě zmiňoval. Jsme svědky fragmentace trhu v Evropě. Ve státech existují různé daně. V Nizozemsku byl eh, zavedena určitá daň a nějaký šikovný podnik eh, vozil cestující zase eh, do Německa, teď je to naopak, daň byla zavedena v Německu, takže ten posun se odehrává opačným směrem, takže tady nic jednotného nemáme. A ten návrh, který jsme eh, předložili, abychom leteckou dopravu začlenili do ETS, eh, e byl správný, ale členské státy by se měly rozhodnout pro nějaký politický eh, nástroj. Buď daň z uhlíku, a nebo jiná daň. A já jsem tedy proto také to je návrh komise, tedy zastavit hodiny, stop the clock a byl projednáván i v Doha s hlavními vyjednávači a ministry z Číny. A musím říct, že ty signály, které eh, vyslali kolegové z Japonska i z dalších zemí, nebyly příliš pozitivní. Musí být ale jasné, že eh, se na mezinárodní úrovni musí vytvořit něco takového, eh, pokud se chceme ubírat tímto směrem. Momentálně máme velké sympatie pro takovýto návrh v našem eh, výboru jsme jednali s komisařkou také v listopadu, tedy v ten den, kdy přišla s tímto návrhem a já se domnívám, že by mělo být možné dosáhnout mezinárodní dohody, ale nesmí to být alibistický nástroj, musí eh, být podložený a potom se otevřou ty správné dveře a podaří se nám mnohého dosáhnout i v jiných oblastech. Já jsem to eh, říkal již v souvislosti se svou zprávou. V Číně je značný posun, vytváří se tam systém obchodování s eh, povolenkami a dále zprávy z USA. Ty nás samozřejmě znepokojují, ale můžeme to hodnotit i tak, že e, se nepustí do jednání, pokud e, nemají za sebou velkou sílu, pokud nemají velký manévrovací prostor. A tak já jsem docela optimist optimista, co se týče situace Mezinárodní organizace ICAO. A myslím, že bychom se měli ubírat tou cestou, kterou zpravodaj navrhuje tedy měli bychom eh, z toho výjmout mezinárodní lety, ne evropské. Eh, tady pro tuto oblast máme legislativu a čísla tu již zazněla. Já eh, vám svůj členský stát na západě a k tomu patří přece i ostrovy a já když letím, tak za tu trasu na východofrýské eh, ostrovy platím to asi tolik jako z Frankfurtu do Washingtonu. Je to tedy trojnásobná cena za eh, CO2 a ten poměr, jak se o něm diskutovalo, jak se k tomu přistupovalo, to bych si býval přál i v souvislosti se zdaněním CO2 v členských státech, protože to škodí letecké eh, přepravě, když lidé eh, se převáží autobusem do druhé země. Pod takový politický nástroj máme a to je obchodování s eh, povolenkami, kam byla začleněna letecká doprava. A ta šance, kterou nyní máme řešit to na mezinárodní úrovni, tak bychom se měli chopit a zcela jasně říci, že k 31.12., pokud se nepodaří dosáhnout ničeho podstatného, budeme muset pokračovat ve své legislativě. Takže tu přetrvává tlak na další jednání. Vidím, že eh, pokyvujete hlavou, kolega Forster s tím souhlasí, nesmíme to pustit z rukou, ale je třeba dále pokračovat v jednání, aby z toho vzešlo něco dobrého. Domnívám se, že bychom se měli eh, pustit touto cestou, ale tedy s podmínkami, ne bez podmínek. Chris Davis je dalším stínovým zpravodajem. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A také děkuji Petrovi Lízemu za jeho angažovanost zabývat se eh, leteckou přepravou a jejím začleněním do ETS. Rád bych vysvětlil důvod, proč bychom chtěli začlenit letenskou dopravu. Myslím, že argumenty jsme slyšeli. Podívejme se na mezinárodní eh, situaci a jaká byla diskuse v Doha. Ta nám ukazuje ten eh, kontext. Evropská unie se eh, snažila o vedoucí pozici, chtěla jít příkladem. A eh, udělali jsme velmi málo. Hm, některé z těch eh, zásad jednání o eh, změně klimaty znamená, že každá eh, země nese tedy různou odpovědnost a naším úkolem je využít pákového efektu, kdykoliv tu příležitost máme a tady se zrovna naskýtá. Od samého začátku bylo jasné, že je, eh, hlavním cílem bylo dosáhnout mezinárodní eh, dohody, jak eh, čelit rostoucím emisím z letecké dopravy. My se snažíme, aby lidé se dohodli na nějakém mechanismu, který svět uznává, že je důležitý a aby to vedlo k nějakým akcím, aby to nebyly jenom slovní výměny. Víme, že komise využila uplatňování eh, systému obchodování s eh, povolenkami, aby eh, prosadila v rámci ICAO určitého pokroku, určitý pokrok, určité diskuze a je přesvědčena o tom, že se podařilo dosáhnout značného pokroku. Jistě jsou tu stále protesty, jako se obvykle ozývají proti opatřením EU, ale obecně bylo dosaženo pokroku a bylo třeba e, mít manévrovací prostor pro e, vyjednávání a říci harmonogram, e, podle něhož pracují mezinárodní orgány, prostě neumožňují dosažení dohody v ICAO. A to je vše, co je třeba podpora při vědnování, abychom dosáhli pokroku. Eh, eh, zelení a další některé skupiny eh, kritizovali, že to nebylo dostatečně ambiciozní, že komise nedosáhla dostatečného pokroku a zase jiné z jiné politické perspektivy kritizovali celou tu myšlenku vedení mezinárodních vyjednávání. Je to mezi dvěma mlínskými eh, kameny, ale co můžeme udělat. Je tu snaha dosáhnout dohody. Eh, je jasné, že je tady tento závazek, takže neměli bychom se snažit něco doplnit do tohoto textu legislativy, ale měli bychom se vrátit eh, k tomu textu. Čím kompaktnější to bude, tím jasněji eh, eh, to sdělíme zbytku světa, že chceme postupovat tvrdě by letecké společnosti, které působí na evropských letištích, byly začleněny do ETS a my chceme také dosáhnout pokroku na eh, eh, valném schromáždění ICAO. Děkuji. Und jetzt... A nyní paní, paní Foster. Zastoupení kolegyně. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také ostatním kolegům za jejich připomínky. Myslím si, že máte pravdu. Jde o umírnění, zmírnění dopadu na životní prostředí. To způsobí, jak zmírnit tento dopad. Takže samozřejmě eh, se díváme na Single European Sky, zabýváme se pokrokovou technologií, jde nám o PPP, eh, o čisté nebe, ale problém, kterému tady čelíme, a není to vina členů tohoto výboru nebo výboru pro dopravu, ale problémem je, že tento návrh byl problematický, protože eh, můžeme mít na jednu stranu eh, systém ETS a náprava tohoto systému, ale před několika lety komise hovořila o tom, že, nebo hovořila o tom programu a byla tam celá řada otázek, právních otázek, nejasností, jak to bude eh, s mm, přepravci třetích zemí a ehm, tak sami pro tyto země a mm, nikdo nás neposlouchal. Byly tady různá stanoviska různých právních subjektů nebo jiných subjektů, který říkal, že toto není cesta, kterou bychom se měli ubírat. Ale my jsme to došli a musíme čelit zmatku. 170 zemí přišlo ke komisi a řekli, že budou mít s tímto systémem problém a nyní jsme v situaci, kde máme velké země, Čínu, USA, eh, kteří mají svou vlastní legislativu a není to v souladu s ETS, který funguje v EU. Takže jsme v situaci, takové, jaké jsme. Máme různá stanoviska, některé státy chtějí pokračovat, někteří se domnívají, že to vůbec není správná cesta. Ale teď jsme před situací, zda máme provést tu dočasnou odchylku, ale eh, jak to bude s eh, přepravci třetích zemí? Před několika měsíci jsem hovořila s komisí a řekla jsem, tady se zabýváme odkladem, ale e, pak by ten odklad měl platit pro všechny. Můžeme mít plán B, ale nemůže to být tak, že máme přepravce v EU, pak tady máme taxi, které, daně, které platí tyto přepravci, a aby to neplatilo pro přepravci třetí země. O tom přece celá, celý ten předpis byl. A taková je situace. Máme tady tedy problém s eh, hospodářskou soutěží, konkurencí. Komise přišla s předpisem a členské státy ehm, to ehm, transponovaly do svého práva, ale najednou polovina subjektů to nerealizuje. A taková je realita. Ať už si myslíme cokoliv o zmírnění eh, těch negativních dopasů, dopadů eh, poklesu emisí a tak dále, tak eh, podívejme se na to, jak to je IKA, jak to vypadá v ICAO. ICAO sice může něco říkat, ale oni nemají, není to právně závazné, je to organizace. Doufáme, že se subjekty v ICAO rozhodnou o tom, že budou něco implementovat, ale podle mne to je tak, že ta otázka pozastavení dané věci, tak co se stane? Co se stane za rok? Když třetí země, kde ten, ten legislativa projde, projde legislativa, která nebude v souladu s naší legislativou, tak co se stane? Pak jedinou naší možností, jedinou variantou pro nás je, abychom byli realističtí, abychom byli spravedliví vůči přepravcům z EU a musíme odložit celou záležitost a uvidíme, s jakým řešením můžeme přijít. Ale abychom pokračovali tímto způsobem, tímto směrem, tak eh, je třeba si uvědomovat, že teďka situace je těžká, ale na začátku nikdo neposlouchal k něm připomínkám, protože to není odpověď na uh, ty otázky. Je to byrokratická věc, bylo to perspektivní a dovedlo nás to k současné situaci, protože neposloucháme Teď někdo přijde do výboru a říká, vyřešte to za nás. Ale to není tak, že my bychom začali ten problém. Nebyl to výbor pro životní prostředí, ani výbor pro dopravu. Přišla s tím komise, s tímto návrhem. A bohužel to smlouva umožňuje. Můj návrh tedy je, pokud chcete odklad, tak to udělejte. Pokud chcete mít odchylku, udělejte to, ale v určité fázi v budoucnosti musíte čelit eh, chaosu a musíme to potom nějak řešit. Ale nemyslím si, že bychom měli pozastavit věci. Já chci podpořit průmysl ve Spojeném království. Já nechci, aby byly vystaveni konkurence hospodářské soutěži ve světě a měli přitom svázané ruce. Protože v jiných eh, zemích mají jinou legislativu a nemusí platit a my máme chybnou legislativu. Uvidíme, jak eh, Eh, na to bude reagovat komise. A bude se o tom určitě ještě diskutovat v nejbližší budoucnosti také v, ve výboru pro dopravu. Prosím, McEwen. Jackie Foster, komise možná přišla s návrhem, ale byly to lidé, kteří přijali e, legislativu. To znamená, kdo to přijal? Ministři a poslanci. To znamená, není to legislativa komise, já si myslím, že nemůžeme předstírat, že se tak nestalo. Životní prostředí a vaše strana, vy jste to přece podpořili během posledního volebního období v parlamentu. A já si myslím, že my podporujeme komisi, podporujeme ten současný návrh jako parlament, aspoň tak to chápu já. Nemyslím si, že by to byl hloupý návrh komise, který bychom měli e, eh, smé ze stolu. Myslím si, že tady panuje podpora. Ráda bych řekla něco zástupcům komise. Proč jsem nervózní, proč mám pochybnosti o tomto návrhu? Ehm, řekla tomu už něco tady kolegyně Jackie Foster. Opatření eh, proti hm, emisím z leteckého průmyslu. Já si myslím, že nyní máme příležitost k zastavení. A vyslechli jsme si Matiase, hovořili jsme o nákladech pro spotřebitele, pro letecké společnosti, ale když to srovnáme s vnitrostátními daněmi, které ukládají letecké, státy leteckým společnostmi, tak ty jsou mnohem vyšší a je to nesrovnatelné a s eh, otázkou řešení emisí skleníkových plynů. A hovořilo se, na, hovořilo se v určitých částkách asi 80 eh, liber na hlavu Manausek, pardon. Ale pokud ICAO konečně přijde s nějakým návrhem, tak je to protože my nemáme návrh ze strany EU. Nemáme žádný návrh od ICAO k emisím. A to je dáno tím důvodem, že necítí žádný tlak. Jaký je můj problém s návrhem komisem? Mě ten návrh znepokojuje, mám o ně obavy, už jsme diskutovali před několika měsících o ETS, máme tu diskuzi teď znovu. Ehm, byl tady výrazný, eh, výrazné lobby. Ale měli bychom vyslat signál, pravděpodobně také pro lobbysty, kteří jsou dnes eh, tady v sálu. Náš signál by byl, že vlastně nebereme boj eh, s klimatickými změnami vážně, pokud tak učiníme. Takže pokud podpoříme tento návrh, tak možná můžu souhlasit s Chrisem Davisem, tak bychom tak měli učinit rychle, jednodušeně, ale nemělo by to být automatické, neměli bychom pozastavovat eh, naši legislativu, neměli bychom jednoduše říci, OK, tak ehm, odložíme provádění. Pokud, a tady mám otázku na komisi, jak víme, že um, dohoda IKA bude dost dobrá. Kdo to posoudí? Jak eh, automatické to bude? Jak probíhají diskuze v radě na to téma? A eh, zajímá mě zejména přístup eh, zemí, které nechtějí dohodu IKA. Nemyslím si, že ta podpora USA pro mezinárodní dohodu je zrovna slibná. Mohli byste se vyjádřit také k tomu, co dělá USA? Já jsem z toho smutná. Je mi líto, že se nacházíme v takovéto situaci, kdy jsme museli znovu otevřít tu legislativu. Protože před několika měsíci jsme tady o tom diskutovali a měli jsme pocit, že bychom neměli znovu otvírat eh, tuto legislativu. A teď tady máme komisi, abychom o tom diskutovali. Já doufám, že nezničím naděje na to, že bychom mohli regulovat emise v eh, leteckém průmyslu. Děkuji, Endo. Francová Krostet. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, mais la traduction était plus... Promiňte. Byl tady pro vás tlumečení. Toto téma je velice důležité, hovoří se o něm pravidelně. Máme tady problematiku změn klimatu, které souvisí s letectvím. Jestli se shodneme na zásadním principu. A co se týče oplatňování, tak zde panuje celá řada obav. To proto, že pokud se bojíme úprav a zákonů, které budou platit pouze pro Evropu, tak vytváříme, vytváříme problémy našim podnikům a leteckým společnostem. Je třeba mít mezinárodní dohodu. A myslím si, že nesmíme být naivní. Potřebujeme mezinárodní dohodu. Pokud bychom je neměli, tak bychom v podstatě diskvalifikovali naše letecké společnosti, vytvořili bychom narušenou hospodářskou soutěž a v konečném důsledku bychom se mohli dostat k obchodním válkám. Například bych připomněla, že Čína zmrazila objednávky Airbusu. Podíváme se podívejme se také na Rusko a Indii, jak se chovají v této oblasti. Takže čelíme skutečným problémům. Chtěli bychom pokročit v boji proti klimatickým změnám, ale je zde nebezpečí, že se vydáme špatným směrem. Takže jsem velice ráda, že pan komisař, eh, respektive paní komisařka, která má ve svém portfoliu klimatické otázky, odročila uplatňování tohoto zákonodárství je důležité se soustředit na to, abychom měli mezinárodní dohodu. Zároveň musíme ovšem podporovat naše vlastní podniky, takže jsem velmi opatrná, co se týče takovýchto otázek. Opatrná také již téměř zdrženlivá jsem vůči médiím. Jistě je důležité spolupracovat na mezinárodní úrovni v této oblasti. Děkuji. Děkuji a na závěr má slovo kolega Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. Já tady nebudu opakovat to, co tady už řekli někteří kolegové. Ale měli bychom čelit realitě. Jeden z největších problémů, pokud je o celosvětovou dohodu, ať už se chceme dohodnout na jakémkoliv opatření v boji proti emisím e CO2, tak e, jsou to rovné podmínky. To je ten problém. A pokud je, existuje jedna oblast, kde můžeme říci, že budeme mít automatické rovné podmínky, tak tou oblastí letecký průmysl, protože eh, zdaňujeme nebo máme poplatky eh, pro všechny společnosti a ty, to zdanění je stejné. A jsem opravdu přesvědčen, že to není otázka praktického problému nebo něčeho jiného, je to otázka principu. Většina zemí a mnozí lidé si nepřejí zdaňovat, spoplatňovat letecký průmysl. Viděli jsme to v případě e, všech i společností navázaných na letecký průmysl a vidíme, že mm, tak to je. Takže já myslím, že bychom měli k té diskusi přistupovat e, otevřeně čestně a nepřicházet se zvláštními argumenty. Mám velmi jednoduchý dotaz. Pokud by to byla otázka hospodářské soutěže, konkurence, tak OK, může tomu tak být, ale jak by tomu tak mohlo být, jestliže um, šálek kávy stojí více než celý ten poplatek, který platím za to v Londýně, na v Londýně platím za to, když chci letět do uh, Šankaje. Podle Petra to stojí 2 eura. Kdo změní nebo kdo si vybere jinou leteckou společnost kvůli úspoře 2 eur? Já si myslím, že nikdo. Jestliže někdo dostanete uh, zadarmo v letu, během letu nápoj, tak je to výhodnější než když nic nedostanete a vůbec to nesouvisí se zdaněním. Takže mou otázkou je, zda to je skutečně věc eh, konkurence, nebo mm, problém je v tom, že vůbec se vlastně nechceme leteckým průmyslem zabývat. 2 euro. Není, když jsme u té kávy za 2 eura na, na, na letišti Heathrow, to bych tady byl rád, aby mi kolega Gebrandy ukázal, kde se prodává. Tak to byl první úkor na příští rok ale eh, dříve než mi pan kolega Gerbrandy ukáže to místo, kde se to káva prodává, tak bych chtěl udělit slovo komisi, prosím. Děkuji, pane předsedo, a dobré odpoledne všem. Ano, vaše vystoupení byla mnoha užitečná, velmi užitečná, pomohla nám pochopit jak podporu, tak také eh, děkujeme za otevřené otázky, které zůstávají vůči komisi, vůči našemu návrhu. Jak víte, tak komise Eh, vždy podporovala celosvětová řešení a tak tomu je i nyní. Eh, když začal proces ICAO v eh, roce 1997, tak jsme se účastnili velmi aktivně a přispívali jsme k všem diskuzím. Nicméně je jasné, že proces ICAO, ICAO nepřinesl výsledky, anebo je aspoň nepřinesl v takovém časovém tempu, aby to bylo efektivní. A proto komise přišla s návrhem o začlenění leteckého průmyslu do ETS od roku 2012. Neakceptujeme žádným způsobem nelegálnost našeho opatření. To, že to je legální, prokázal Evropský soudní dvůr. Probíhaly široké diskuze, konzultace, které vedly eh, k přijetí evropské legislativy. A eh, spadá sem právě také zapojení Eh, leteckého průmyslu do ETS a není to legislativa komise, je to legislativa EU. A tady v tom by mělo být naprosto jasno. A všichni, všechny zúčastněné strany, které se zapojily do konzultací, tak eh, se toho byly vědomy. Zatímco ICAO eh, zůstává hlavním fórem, pokud je o celosvětové řešení nebo nějakou celosvětovou dohodu, tak je jasné, že od, vlastně od té doby, co my jsme se do toho nějak zapojili, tak eh, se zvýšilo tempo. A je to bezprecedentní, že zřídili, že ICAO zřídila expertní skupiny, věnovali k tomu čas, zdroje na diskuze, na posouzení eh, reali, reálnosti a realizovatelnosti opatření vyplývajících z trhu. A nepatří sem jenom nástroj ETS, ale jsou to různé eh, režimy. Některé se týkají příjmů, některé bez Rada ICAS a její zasedání 9. listopadu, tak ty se shodly na tom, že tato opatření jsou technicky reálná, je možné je implementovat, nicméně zapotřebí, abychom se shodli na politické úrovni, tak abychom mohli podpořit přijetí takovýchto opatření. To znamená, s ohledem na usnadnění tohoto politického procesu, tak byla zřízena skupina Eh, na vysoké úrovni hm, za pana předsedy Kobeho. Setkali se poprvé minulý týden. Jejich úkolem je hm, zajistit politické řízení, které zatím chybělo v technických diskuzích eh, zaměřených na různé eh, tržní režimy. Souhlasím s těmi kolegy, kteří zmínili, že je nepravděpodobné, že by bylo přijato celosvětové jednotné opatření a že by fungovalo. Pokud je o to setkání IK příští rok eh, v září, 9.10. pardon, v září nebo v říjnu. Ale existence regionálních a vnitrostátních opatření by měla eh, podpořit zapojení a měla by umožnit případné přijetí celosvětového opatření. Myslím si, že před námi je příležitost a e, Evropská unie by ji měla využít, musí ji využít. 9. listopadu proběhlo zasedání Rady a komise 12. navrhla, že EU dočasně pozastaví provádění legislativy ETS k letectví pro leteckou dopravu ehm, mezikontinentálních letů. Tato výjimka se týká všech přepravců, bez ohledu na ehm, to, ke kterému státu patří. Pokud to Lufthansa letí z Frankfurtu do eh, Washington DC, nebo pokud letíte z Heathrow do New Yorku, tak eh, jste eh, vyloučení, platí tam ta odchylka. Ale pokud je letecká společnost Air China letá v rámci, letá v rámci Evropy, tak pro ně platí naše legislativa. To znamená, přepravci z třetích zemí budou muset eh, dodržovat naši legislativu. To pozastavení, odchylka, eh, je v souladu s naší legislativou, protože tady máme tu zásadu nediskriminace v rámci režimu ETS a zajišťuje to rovné podmínky všem subjektům. Není to návrh, s kterým bychom který by spadl z nebe. Opravdu jsme na něm pečlivě pracovali, byla posouzena jeho proveditelnost. Eh, nesmíte se mílit, naši přepravci a přepravci třetích zemí, stejně jako eh, členské státy, požadují jasnost. Je zapotřebí, aby mohli jednat v očekávání dohody. A čím hladší bude náš proces rozhodování a čím konzistentnější eh, bude systém ETS EU eh, i vůči třetímu světu, vůči vnějšímu světu, tak je jasné, že ti kolegové z EU, kteří nás zastupují na eh, setkáních skupiny na vysoké úrovni, tak eh, mohou ovlivňovat tu diskuzi z evropské perspektivy a mají určitou, eh, určitou páku při vyjednávání. A nesmíme zapomínat na časový harmonogram eh, jednání v ICAO a musíme tomu přizpůsobit naše načasování a musíme si uvědomovat časová omezení s ohledem na navrhovanou dočasnou odchylku. A proto právě požadujeme jednoletý odklad, jednoletou odchylku. A tak bychom vlastně eh, eliminovali jakoukoliv výmluvu těch partnerských zemí, které uvádějí, že EU podkopává proces IK, že eh, zabraňujeme eh, dosažení výsledkům během přípravy celého procesu pro válné schromáždění, protože tento argument to odbouráme. Nyní máme příležitost pro všechny partnery se zapojit. A očekáváme od partnerů z třetích zemí to, že budou reagovat. Očekáváme pozitivní reakci. Zaznamenali jsme zprávy o tom, že USA se zdráhají, pokud je o jednotné celosvětové opatření a já si myslím, že my se musíme angažovat v diskuzích s těmito partnery, musíme je kontaktovat a Takováto jednání probíhala už před zasedáním rady v listopadu rady IK. A myslím si, že máme pevný základ pro to, abychom mohli pokračovat v dialogu. Nejenom eh, na vysoké úrovni, ale také prostřednictvím bilaterálních jednání mezi EU a těmi partnerskými zeměmi, které možná eh, úplně nepochopily záměry a eh, rozsah EU e ETS a aspekt extrateritoriality. Já si myslím, že Ehm, my jsme umožnili to, aby v rámci IKA v září bylo možné dosáhnout smysluplných výsledků, buď v září nebo v říjnu. 20. listopadu bylo přijeto naše rozhodnutí, zatím proběhla eh, první, eh, zatím proběhlo první setkání pracovní skupiny, další setkání eh, proběhne 7. ledna a členské státy mm, do velké míry mm, vyjádřily podporu a prozatímní komentáře nejsou v rozporu. Nenapadají nějak logiku návrhu. Myslím si, že je v zájmu EU, abychom pokračovali abychom měli konzistentní a důvěryhodnou linii provádění našich návrhů. Naši vyjednávači v ICAO budou mít tak největší šanci také uspět a chránit evropské zájmy v rámci toho mezinárodního režimu. Za komisi mohu říci, že se velmi rádi zapojíme do diskuse a vysvětlíme náš návrh komukoli, kdo bude mít zájem, ať už je to někdo z parlamentu. My vám poskytneme velmi rádi informace a to, co nejdříve k jednotlivým fázím. Už funguje um, online eh, seznam otázek a odpovědí, kde se hovoří o tom regionálním rozsahu, jakých zemí se to bude týkat, do jaké míry, jaké to má dopady, jaké dopady má eh, provedení návrhu apeluji na vás, abyste se seznámili s těmito informacemi a pokud budete mít nějaké další dotazy, tak samozřejmě jsme k dispozici, ehm, včetně ostatních pracovníků z Generální ředitelství pro klima. Děkuji za vysvětlení a nyní na závěr dostává slovo pan zpravodaj Petr Líze. Děkuji, pane předsedo, budu stručný, protože čas již velice pokročil. Eh, bylo tady hovořeno o tématu národních daní a já prosím kolegyně a kolegy, aby se tomu věnovali. Máme tady dokument, který byl rozdán a pokud tam něco je v nepořádku, tak mě to písemně sdělte a my to i hned eh, opravíme. Ale ten rozměr, ta dimence je velice jasná a tady se obracím zejména na britské kolegy a také na kolegy z eh, strany Toriu, kteří byli ještě v EPP, když jsme zprávu přijímali. Eh, britská vláda pod vedení Toryů společně s liberály eh, navýšila národní daň v letecké dopravě. Pokud je letíme první třídou, já vím, to je velice zřídka, ale i pro třídu ekonomy je ta daň velice vysoká. Extrémní příklad. Když člověk letí více než 6 000 mil, například do Ázie, tak je to 184 liber na osobu. 184 liber na osobu. To je jediná daň v jednom členském státě. Není tedy možné, abychom my tady v rámci systému EU ETS, pokud to zavedeme tak, jak to navrhla komise, abychom my tady to na jeden rok omezili pouze na Evropu a to mezikontinentální lety z toho vynechali čekali na to globální řešení. Přeci není možné, aby toto byl problém z hlediska konkurenceschopnosti, když tady máme eh, ve Spojeném království těch 184 libe. Takže si uvědomíme, že EU je velice moderátní a členské státy eh, jak zatěžují občany velice, velice mnoho. To není možné. Nesmíme si nechat líbit, když se tady říká, že EU ničí konkurenceschopnost. Ryanair eh, lítají pouze vnitroevropsky, tam je těch 25 centů. Pan předseda hovořil o tom příkladu s eh, Frijských ostrovů. Když já pojedu eh, společností Ryanair například na nějaký španělský ostrov, tak si připlatím 25 centů. Když pan předseda ve svém volebním okrsku či nějaký občan z jeho volebního okrsku eh, chce eh, doletnout do okresního města, tak platí desetinásobek. Takže přeci nemůžeme si nechat líbit, že se tady hovoří o narušování hospodářské soutěže ze strany EU, když členské státy takto nestydatě šahají do kapsy svým občanům. A to akceptují všichni letecké společnosti, tisk, třetí země. A nás napadají, protože si prostě myslí, že Evropská unie je slabá. A to je něco, co bychom si měli ještě více uvědomit. Jsem ochoten diskutovat o všech návrzích a prosím kolegy, aby své návrhy přesně naformovali a pak mi je poskytli. Já jsem ochoten pracovat rychle, abychom měli čas se návrhům věnovat. Já ještě tento týden přijdu s návrhem zprávy, tak abychom skutečně měli možnost do toho zapracovat veškeré pozměňovací návrhy. Myslím si, že komise již ovšem pracovala velice pečlivě a mnohé věci, které tady zazněly v diskusi, byly již zváženy a uváženy a proto nejsem až tak optimistický v tom smyslu, že by se nám podařit ten návrh zlepšit. Na jednom místě bych si ovšem přál jisté upřesnění. A totiž e, právě jsme se vyslechli, jsme vyslechli z úst komise, já jsem to sám podotknul, že nebudeme mít globální dohodu, která vejde v platnost 1.1.2014. Měli bychom ovšem od organizace ICAO obdržet nejenom rámec pro regionální a národní systémy obchodování s emisemi, měli bychom požadovat jasný závazek, na který se můžeme spolehnout, v tom smyslu, že skutečně někdy dojde ke globálnímu řešení. Toto je předpoklad. A já si myslím, že bychom měli tento nátlak vyvíjet. A co se týče komise, to, co navrhlo ve svých otázkách a odpovědích. Ano, globální dohoda je cíl a v té době, kdy ještě globální dohodu mít nebudeme, protože tu nebudeme moci realizovat během tří měsíců, potřebujeme rámec, kde my jako Evropská unie, Austrálie a další i nadále budeme moci oplatňovat naše národní či regionální schémata. Eh, například poněkud přizpůsobené, ale není možné, abychom do roku 2023 25 neměli vůbec nic. To by nebyl uspokojivý výsledek. Děkuji vám za diskusi a jak jsem již říkal, jsem velice vstřícný veškerým pozměňovacím návrhům, které rád zapracuji. Časový harmonogram je takový, že skutečně máme možnost o všem diskutovat a přesto budeme schopni to dokončit do jara, tak abychom vyslali jasný signál v tom smyslu, že pokud bude možná mezinárodní dohoda, tak Evropská unie nestojí v šestě, dává veškeré šance organizaci ICAO. Pokud se ovšem eh, eh, na dohodě nikdo nedohodne, tak prostě to není naše chyba a je to chyba ostatních. Děkuji kolegovi Lízemu, takže ještě jednou kolegyně Koster, já jsem ji přehlédl. Ano, děkuji. Jedna otázka nebyla odpovězena. Já a i ostatní řekli, že ta výjimka má trvat 12 měsíců. Já nechápu, zda tedy budou uh, eh, přepravce platit, eh, ano, ne. Uh, Lufthansa ano, ale co ti malí? Ta výjimka platí 12 měsíců a přepravci třetí zemí to neplní a ke konci těch 12 měsíců budou na ně uvaleny sankce. Uh, protože přepravci z třetích zemí to nesplní. Vy to víte, já to vím. Co tedy učiníme ke konci toho 12-měsíčního období, když přepravci z třetích zemí to nebudou plnit, nebudou plnit toto nařízení a tím jsem si jistá. To je otázka, kterou si klademe a já bych ráda znala odpověď, protože to není jedna z těch často kladných otázek. Paní Fostrova, já se domnívám, že my jsme správní partneři, to rozhodujeme my, ne Evropská komise. Evropská komise je tu, aby předložila návrh a my rozhodujeme o tom, co bude nakonec ve zprávě Petra Lízeho a co ne. Pokud na to chcete odpovědět, můžete. Ale eh, my jsme zákonodárci, ne Evropská komise. Ano, odpovím na tuto otázku, mohu-li. Bude se uplatňovat právo na všechny přepravce, kteří operují na evropském území, nezávisle na eh, to, z které země jsou. To znamená, že budou uvaleny sankce tak jako se budou uplatňovat eh, v rámci EU. Děkuji, tak jsme dospěli ke konci diskuze. Děkuji všem kolegům, kteří se účastnili diskuze. A ja, über den Berichtsentwurf 23. Eh, ledna budeme diskutovat o tomto návrhu. 28. Eh, ledna je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů a potom eh, budeme o nich diskutovat 18. února a hlasování ve výboru se bude konat 26. února. A eh, Doufejme, že se to tedy rozletí do světa v březnu a tímto končím diskuzi o zpět. Děkuji všem, kteří se účastnili. A přejdu k dalšímu bodu pořadu jednání a to je stanovisko eh, eh, ohledně udělení absolutoria za rok 2011, ale to nám všechno řekne Jutta Hauk, protože ona je zpravodajkou za tuto oblast. Prosím, ano, děkuji. Já se tedy pokusím maximální eh, rychlostí projednat 7000 pozměňovacích pozměňovacím návrhu. Ještě pro informaci, to nemusí být tak rychle, Juto Hauk, dnes máme čas do 19 hodin. Já umím číst, to je výhoda, ale máme na pořadu jednání ještě další body. Jak vidíme, naštěstí eh, nechceme o něčem rozhodnout budovat, ale už bychom nebyli usnášení schopní. Nyní tedy jde o rozpočet za rok 2011 a o udělení absolutoria. Nechci to nijak eh, zdaleka uvádět, eh, pouze eh, budu hovořit obecně. Pět agentur spadá do naší kompetence a zcela obecně Existuje ještě jedna zpráva, která obsahuje několik zásad. Jistě musíme si vždy připomenout, že rozpočtové eh, zásady, které vyplývají ze smlouvy a jednacího řádu, musí být dodržovány. Tedy jednota, eh, eh, ten roční charakter, charakter a e, kolegové, kteří možná trošku dávali pozor minulý týden ve Štrasburku, asi budou vědět, že rada e, e, nebere to vyrovnání rozpočtu tak vážně, protože nás nutila minulý týden, abychom na rozpočet na rok 2013 hned udělali dluhy ve výši 9 milionů eur. Tolik tedy k tomu vyrovnání, ale to je jenom taková vedlejší poznámka a já jsem hovořila o ročním charakteru. Ten musí platit i pro agentury, to znamená, že ty peníze, které byly vyčleněny, není možné přesunovat na další rozpočtové období musím své plány udělat tak dobře a přesně, aby ty prostředky, které mám k dispozici, mohu za ten rok vynaložit. Pokud to výjimečně není možné, potom potřebujeme transparentní přehled, potřebujeme informace, proč tomu tak není. A když se tedy podíváte na mé návrhy pro naše stanovisko, tak u některých agentur je zde ještě jednou uvedeno, že tyto agentury měly problémy v určitých oblastech, aby opravdu vyplatili přidělené prostředky, protože nebyly e, naplněny určité smlouvy a tyto agentury musely odsunout výplaty na další rozpočtové období. Domníváme se, že e, Komise konec konců má své zástupce v různých správních radách evropských agentur. A tak si myslíme, že by jim měla pomoci. Co se týče dodržování těch ročních rozpočtů, zásadu ročního rozpočtu, proto že eh, máme radu, komisi, Evropský parlament a my jsme se dohodli na společném postupu po té, co jsme o tom jednali tři roky a komise tam eh, má veškerá vodítka, jak eh, může pomoci evropským agenturám, ale současně je také třeba říci, že to, co jsme dělali dříve, než jsme měli ten společný přístup, to jsme prosadili aby všechny agentury nám předkládaly závazné personální plány a komise tedy musí říci, aby partnerská generální ředitelství eh, dbali na to, aby eh, eh, se tyto plány dodržovaly, aby to nepřekračovalo cíle a musí tedy dojít hlubokým zásahům do plánu rozvoje eh, zaměstnanců nebo personálu těchto agentur. Musím si splažit krk, abych nemusela kašlat, omlouvám se, říká Jutta Haug. To je v podstatě vše, co je třeba říci k agenturám, ale mám ještě dvě připomínky. Za prvé, Evropský účetní eh, dvůr jako eh, nejsvatější instituce, to si musíme prostě zapamatovat, pracuje v určitém období a nyní jsme svědky, že Evropský účetní dvůr vydal zvláštní zprávu ke střetu zájmu, k nímž dochází v evropských agenturách. A e, zub času tuto zprávu také nahlodal. Je třeba vědět, že agentury se nezastavily tam eh, v tom okamžiku, kdy je Evropský účetní dvůr zkoumal, pracovali dále. Eh, také z našeho popudu já přiznávám, že jsme také vytvářeli a vytváříme dále mechanismy, jak bychom mohli zabránit střetu zájmů nebo alespoň zmírnit v agenturách, tedy to, co dělá účetní dvůr není úplně aktuální. Tedy už to neodpovídá stavu, který máme nyní koncem roku 2012 nebo začátkem roku 2013. A ještě jednou. Eh, Evropská agentura pro léčivé přípravky. My jsme této agentuře znovu řekli, že eh, by eh, měla pracovat tak, aby si vydělala na své náklady, ale k tomu patří také, že smí vybírat poplatky, které potom eh, pokryjí výdaje, ale my nejsme zákonodárcem pro oblast stanovování poplatků. Toho se musí ujmout rada, ale tato správní rada, která se, se stává z vyslanců členských států, nemá vůbec žádný zájem na tom, aby se vybíraly poplatky tak, aby se z toho uhradili výdaje. To by znamenalo, že by členské státy, respektive průmyslové firmy v těchto členských státech hradit tyto poplatky. Zabýváme se tím už několik let a říkáme, předložte prosím nový poplatkový řád, který to umožní. No, uvidíme, co se podaří v příštím roce. To je tedy vše k evropským agenturám a já bych se ráda ještě rychle vyjádřila k bodu, který se dostal eh, do pořadu jednání jako bod 8 eh, netýká se to agentur, ale je to eh, absolutorium k souhrnému rozpočtu EU a musím zase říct si, Evropský účetní dvůr Eh, nepracuje dost dobře a čitelně. A pokud bychom byli trochu zlomyslní, tak můžeme říct, že jeho činnost je trochu tendenční. Co udělal Evropský úční, účetní dvůr? Ve své výroční zprávě uvedl oblasti zdraví a životní prostředí spolu s rozvojem venkova a rybolovem. A to vedlo k tomu, že jsme najednou začali hovořit o chybovosti. Já nevím, kolik to bylo, 5,2%, teď to už přesně nemohu říci, jaká byla ta chybovost, ale to, co spadá do eh, našich úkolů, to je tedy životní prostředí a zdraví, eh, nevykazuje žádnou chybovost, to je nula a tak není v pořádku eh, dávat dohromady tyto oblasti a my očekáváme, že až bude účetní dvůr vypracovávat zprávu k udělení absolutoria za rok 2012, že to bude zpracovávat jinak, protože to zprostředkovává naprosto eh, zkreslený dojem na venek podmínek že jsou v podstatě všichni spokojeni s vývojem závazků a pladeb. Je jasné, generální ředitelství klima, protože je to nové generální ředitelství, tak se musíte prvé naučit, jak se sestavuje rozpočet, jak se pracuje s programy, aby bylo možné vynaložit přidělené prostředky taky tomu rozumíme. Zpočátku to bylo poněkud optimistické, proto je tu míra čerpání jenom 58%, ale v tomto rozpočtovém období to bude vypadat úplně jinak a to uvidíme, až budeme rozhodovat o absolutoriu za rok 2012, že to bude vypadat naprosto jinak. Už k tomu nechci nic říci pro všechny agentury, pro všechny naše agentury i pro komisi bych chtěla doporučit, abychom udělili absolutorium. Děkuji mnohokrát Jutě Hauk. Absolutorium je doporučeno a já bych eh, ti chtěla mnohokrát poděkovat za prezentaci. Takto živá prezentace, málo kdo umí takto živě prezentovat fakta jako Jutta Hauk. Oslovil se zatím někdo a tak zde mám tady jednu přihlášku o slovo. A to je to stínový zpravodaj. Promiňte, kolego, přehledl jsem vás. Takže máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem a zejména bych chtěla poděkovat kolegyni Tutěhau, která opět odvedla výbornou práci. Budu velice stručný a nebudu tady opakovat vše, co ona již řekla, eh, protože já s ní v podstatě souhlasím, ale je tady jedna věc, o které bych se rád zmínil, nadnesli do diskuze, a to se týče vhodnosti toho, jak je to celé naformulováno a co tam je obsaženo. Ve všech těch agenturách se objevuje věta tohoto typu, samozřejmě, že to překlad nebude stejný do všech jazyků. Nemáme tady žádné doklady toho, že by agentura uplatňovala svůj rozpočet způsobem, který byl v rozporen s efektivností. Ani tady není žádná poznámka na to, že by docházelo k podvodům či nesrovnalostem. Zdá se, že tedy že když to dáme do těch všech textů, tak se zdá, že je normální, že existují nesrovnalosti a podvody, či že když tady hovoříme o tom, že nejsou důkazy, že by došlo k porušení zásady efektivního vynakládání prostředků, tak v podstatě tady eh, jak si tam máme jakosi hypotézu, že, by to, že třeba to možná k tomu došlo, ale my prostě nemáme důkazy, že k tomu došlo. Takže já si myslím, že by bylo lepší, kdybychom eh, tuto větu eh, tam neměli, kdybychom dali nějak, tam dali nějakou jinou formulaci. Něco například, že bychom řekli, že na základě údajů, které jsou k dispozici, se doporučuje udělit absolutorium. Já totiž souhlasím s ním, že, všem, že, že všechna ta absolutoria, o kterých se zmiňovalo, by měla být udělány. Ale opravdu si myslím, že ta forma, jakým se to tam popisuje, eh, jakým je to tedy navrženo v návrhu zprávy, není příliš vhodná, protože to otvírá prostor eh, nějakým si dohadům, že tam možná existují nějaké nesrovnalosti, něco, co není správné, ale že prostě nemáme důkazy toho, že by to bylo protože je tam opravdu ta formulace, že tedy nebyly, neexistují důkazy toho, že by byly problémy v oblasti efektivního vynakládání prostředků. Já jsem tedy chtěl pouze upozornit na to, že zásady řádné zprávy, zásada ekonomičnosti, efektivnosti, účinnosti, že tyto zásady byly dodrženy, ale jak jsem již uvedu, blahopřeji kolegyni za skvělou práci, kterou odvedla. A pouze tady mám tedy tu výhradu, která se týká eh, eh, toho, této věty, která vlastně se objevuje ve všech těch zprávách, které se týkají agentur. Děkuji a nyní pan stěnový zpravodaj za frakci liberálů. Prosím, máte slovo. Komplimento. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poblahopřál paní zpravodajce za kvalitu práce a mohu jenom souhlasit s tím, že je zapotřebí eh, vyzdvihnout význam toho každoročního postupu. Je to důležitá etapa v rámci demokratické kontroly, eh, která je úkolem Evropského parlamentu. Evropský parlament v souladu se smlouvou uděluje absolutorium komisi. A není to po té, co ověří, jenom, jenom ověří správnost účtů, ale ověří také kvalitu v oblasti výdajů. A já si myslím, že naším hlavním úkolem je vyhodnotit. Samozřejmě jde o politiku veřejného zdraví, bezpečnosti potravy na životního prostředí a my bychom měli zhodnotit, zda eh, komise a těch pět agentur, eh, které se zabývají těmito politikami, tak zda správně vynaložili prostředky občanům. To znamená, zda tyto částky Eh, skutečně vedly k dosažení politických cílů, na které byly vyhraženy. Pokud je o bezpečnost léčiv a kontrolu a řízení chorob nebo kvalitu potravin, eh, zdraví životního prostředí, tak eh, žádná z těchto politik se nedotýká tak konkrétně každodenního života našich občanů. Jsou to právě tyto politiky. A zejména v době závažné ekonomické krize, krizi, kdy bohužel převažuje eh, protievropská nálada a vyzýváme nebo apelujeme na občany, aby ehm, aby přispěli svou obětí k tomu oživení, tak eh, zejména v tomto období jde o to, aby prostředky, které jsou vynaloženy na strategické nástroje našeho výboru, tak si myslím, že tyto nástroje mají svůj důvod, protože ukazují reálnou přidanou hodnotu. A jde o to, abychom se vyhnuli eh, nákladům nebo výdajům, které nejsou naprosto nezbytné. Nicméně, abychom vyslali takovýto signál, tak je zásadní, aby postup udělení absolutoria eh, byl skutečně okamžikem, kde vyhodnotíme po roce, zda skutečně eh, byly zda jsme se řídili doporučeními z toho předchozího roku a zda byla přijata konkrétní opatření na zlepšení stavu. Asi víte, že pokud jde o decentralizované agentury obecně, a platí to také pro těch pět agentů, které jsou v naší kompetenci, tak velmi často se tam objevují podobné problémy. V první řadě je to nedostatek efektivních postupů v oblasti potenciální střetu zájmu a řešení této problematiky. Víme, že loni Evropská agentura pro životní prostředí a EFSA agentura pro bezpečnost potravin, tak těch se to týkalo a týkala se to také řízení lidských zdrojů, protože bylo zapotřebí, aby eh, tam byly lepší, transparentnější postupy a lepší mm, interní kontrola. A naše paní zpravodajka ale ukázala, že to vypadá tak, že v roce 2011 došlo k podstatnému pokroku, zejména v oblasti eh, agentury pro životní prostředí a léčiva. Je pravda, že účetní dvůr ve své výroční zprávě už po několikrát konstatoval eh, chyby v oblasti rozvoje venkova a rybolovu, ale zároveň, jak paní zpravodajka zdůraznila, tak celková míra provádění rozpočtových položek v oblasti, která spadá do naší příslušnosti, tak eh, tady jsou výsledky uspokojivé. A podle údajů, které máme k dispozici, se nezdá, že by došlo k nějakým zásadním nesrovnalostem nebo podvodům a paní zpravodajka proto doporučila udělit absolutorium pěti agenturám v naší kompetenci. A za svou politickou skupinu si myslím, že můžeme udělení absolutoria podpořit. V každém případě správnost účtu bude samozřejmě předmětem dalšího konkrétnějšího eh, zkoumání ze strany kolega Gerbrandyho a vkládáme důvěru v jeho eh, dovednosti. Eh, a to bude v rámci výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji a v neposlední řadě Julie Göring. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda řekla, že si opravdu velice vážím vytrvalosti zpravodajky. A to co také vyjádřila v tom našem nedávném dialogu o situaci do roku 2020, ale já nemohu souhlasit a pokusím se to vysvětlit, proč je náš eh, dlouhodobý postoj, abychom neudělili absolutorium, eh, protože eh, účetní dvůr vydal záporný výrok a u těch všech eh, agentur se to týkalo o eh, zásady OECD. A já bych chtěla říct ještě jinou věc. Chtěla bych využít této příležitosti udělování absolutoria, eh, kterou máme každý rok. A máme určité problémy, ale nakonec musíme podepsat. Myslím, že bychom měli využít této příležitosti a e, e, vystoupit trochu výrazněji. Chtěla bych e, se opřít o kolegu vyjádření mé kolegyně. Opírá se o eh, obecná pravidla řízení takovýchto eh, agentur a vyvarování střetu zájmů při zpravování eh, rozpočtu. Nikdo nic takového zde není uvodeno a to by bylo velice dobrá příležitost připomenout komisi tu pomoc a my tedy předložíme některé pozměňovací návrhy. A já bych vás chtěla ještě jednou ujistit, že eh, bychom chtěli být zapojeni do tohoto procesu. Děkuji. Dobře. Ne. Vy se chcete tedy zúčastnit tohoto jednání, ale přesto hlasovat pro udělení absolutoria. Dám tedy slovo zpravodajce a potom také zástupci zástupkyni komise. Kdo chce vystoupit? Okay, then. Dobrá. Komise se nedokázala dohodnout, takže předávám slovo paní zpravodajce, abych to řekla jasně. To je přesně to dilema. Ale skutečně. To dilema které vychází nejenom z útvaru komise, ale také od agentur. A totiž, že agentury se prostě nedokážou, nemohou spolehnout na svá eh, partnerská generální ředitelství, již té otázce sestavování rozpočtu. A to je taková ilustrace toho, eh, co tady neustále opakujeme. A totiž, že normální útvar komise musí mít alespoň natolik eh, znalostí o rozpočtu, o rozpočtových věcech, tak, aby mohl ve výboru, který se tím zabývá, eh, jak si do, do toho výboru přijít a zodpovědět dotazy. Já neočekávám, že přijdou do rozpočtového výboru budou odborníky, ale aspoň tady na našem výboru musí být schopni a prostě na ty dotazy odpovědět. A není k tomu, co řekli kolegové, k Julie to s neudělením absolutoria jsem zcela nepochopila, protože ona říkala, nebo možná to je kvůli tlumočení, eh, já jsem bohužel měla na hlavě sluchátka, bývala bych si je lépe možná nenasadila. Ale ona říkala, že Evropský účetní dvůr tu věc ještě neuzavřel. Rozpočtový rok 2011 je uzavřený pro Evropský účetní dvůr a on právě co se týče veškerých agentur, všem agenturám potvrdil, že, a já to ještě jenom budu, zopakuji, možná pak Jose Manuel přijde s pozměňovacím návrhem, potvrdil, že tam e, e, nedošlo ke zjištění žádných nesrovnalostí a tudíž vše probíhalo řádným způsobem. To je jedna věc. Pokud Julie má na mysli ta všeobecná pravidla pro všechny agentury, respektive je požaduje, tak přesně nechápu, co si e, představuje pod těmi všeobecnými pravidly. A já jsem právě zmiňovala, že existuje ten takzvaný společný přístup common approach. Říkala jsem na mnoho schůzích, že jak parlament, tak rada, tak komise, když jsme takto my všichni společně seděli, tak jsme vypracovali právě ten výše zmíněný společný přístup. Z stran ECR byl členem této pracovní skupiny Charles Chichester. A proto nezávisle na tom, že ta všeobecná pravidla mají na, samozřejmě všichni k dispozici. Eh, my jsme to přijali ještě za dánského předsednictví a náš předseda to podepsal, dánský předseda rady to podepsal a předseda komise, respektive místo předseda, já už přesně nevím, to rovněž podepsal. K panu Sanonimu. V jeho případě si nejsem zcela jistá, zda to nebyla pouze chyba v překladu. Tam jsem prostě musela poslouchat tlumočení italsky. Nerozumím. Ne. Evropský účetní dvůr nezjištěl ani jednu jedinou chybu v oblasti životního prostředí a zdraví. Pouze to, co učinili, bylo pouze to, že životní prostředí a zdraví, respektive tuto politiku, spojil s rozvojem Benkova a rybářskou politikou do jedné rubriky a tam řekl, že společně tam byla kvota chybovosti 5,2%, ale že v životním prostředí a zdraví vůbec žádná chyba nebyla a že ve rozvoji venkov a rybářství chyby byly tak to prostě vedlo k tomu, že když se to spojilo, tak e, nyní vzniká dojem, že ty chyby vznikaly také v oblasti životního prostředí a zdraví. A já si prostě myslím a požaduji, eh, vyzývám učetní dvůr, aby si zvolil jiný způsob prezentace svých údajů, tak aby se z toho jasně ukázalo, já vím, proč to dělají. Náš rozpočet je 0,76 celkového rozpočtu EU. Oni, pro ně je to asi příliš malá částka, směšná částka, na tož, aby to rozdělili do jednotlivých rubrik. Ale přesto by to měli učinit, protože jinak vzniká milný a klamný dojem. Pane předsedo, vy jistě podotknete něco k těm lhůtám pro pozměňovací návrhy, já to tady totiž momentálně nemám předseda, ano, to eh, brzy ohlásím, ale nyní dám ještě slovo komisi, která se mezi tím rozhodla. Děkuji, pane předsedo. Já jsem trochu váhal, protože jsem se nedomníval, že budou specifické otázky eh, kladené na komisi, ale přesto se domnívám, že je docela užitečné já samozřejmě nezastupuji všechna příslušná generální ředitelství. Já patřím k KD Sanko a tam spadají čtyři z těch agentur, kterým chceme udělit absolutorium a my jsme to sledovali opravdu velice důkladně, ale co se týče naší účast ve správních rádách, tak eh, touto cestou sledujeme opravdu to hospodaření a dobrou zprávu těchto agenturách. To je pro KD Sanko velice důležité téma. A mm, také sledujeme průběžně problémy v souvislosti se střety zájmu. Některé problémy se objevily, ale to je nesmírně zajímavé téma. Téma, kdy to sledují i agentury. Máme také skupinu, která se tím průběžně zabývá. Je to důležité pro nás i pro ty agentury. Děkuji. Děkuji tedy k časovému průběhu. 19. prosinec 10 hodin je lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů. V našem výboru budeme hlasovat 24. Eh, ledna a v výboru eh, potom 18. března. Teď se dostáváme k poslednímu dnešnímu bodu a to je uzavření Nagojsko purského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke kartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti. Tento název přiměl tolik kolegů, ne nikoho, aby předložili pozměňovací návrh. Není tomu tak, takže o tom budeme hlasovat zítra, jak to bylo předloženo. Já jenom řeknu, jaký je cíl. Je to doplňkový eh, protokol o odpovědnosti a náhrad škod o biologické eh, bezpečnosti. Týká se to pozměněných organismů, které se eh, přepravují z jedné země do druhé. To je rámec, o který jde a tady jde o postup, který má zajistit, aby e, před schválením dovozu takovýchto organismů mohla, byla e, daná země dostatečně informována a uvědomila si veškeré dopady a mohla učinit své rozhodnutí. V protokolu se upozorňuje v zásadě 15 prohlášení z RIA o životním eh, prostředí a vývoji na eh, princip obezřetnosti, který je zde ještě jednou vyzdvižen. Počítá se s vytvořením informačního eh, systému pro biologickou bezpečnost, aby státy měly určitou podporu při naplňování tohoto protokolu. A protože jsem byl vybrán, eh, bych eh, byl zpravodajem, chtěl bych to eh, stručně shrnout. Tento program, tento protokol v podstatě přispívá k tomu, abychom dosáhli cílu dohody o biologické rozmanitosti a protokolu z Kartageny o biologické bezpečnosti a Stejně tak směrnice z roku 2004 o odpovědnosti za životní prostředí. Tento protokol se zabývá odpovědností a náhradou škod, které jsou způsobeny modifikovanými organismy. Já podporuji usnesení Rady jménem Evropské unie podpořit tento protokol v otázkách, které spadají do kompetencí Evropské unie. Vítám, že většina členských států podepsala tento doplňkový protokol a vyzývám je eh, k rychlé eh, ratifikaci. To by bylo vše, kdo se prosím hlásí o slovo. Pokud máte doplňující otázky, a ne Rozbach. Děkuji, pane předsedo, budu mluvit dánsky. Já s tebou souhlasím v tom smyslu, že poslední tři země by tento doplňkový eh, protokol měly podepsat. Musíme si ale uvědomit, že může docházet ke vzniku škod a proto je nutné spolupracovat, abychom vůbec zabránili vzniku takovýchto přeshraničních eh, škod a musíme si vyměňovat osvědčené postupy a je důležité hovořit o principu obezřetnosti. Je třeba vytvářet vnitrostátní eh, předpisy o způsobech náhrady škod a je opravdu nesmírně důležité, abychom o tom hovořili, protože v Evropě je to téma, které sice není tak neobvyklé, ale nejde pouze o státy Evropské unie, jde i o třetí země. A e, to, co je zde obsaženo, e, má opravdu průkopnický charakter. Chtěla jsem ti poděkovat. Dobře, děkuji. Estonsko, Řecko a Maltu e, snad také přimějeme k podpisu tohoto protokolu. Česká republika a Lotyšsko a Švédsko tento protokol ratifikovali. Mohlo by to být ještě více zemí. Myslím, že je to opravdu dobrá věc průkopnická. Nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, takže hlasování bude zítra poměrně rychlé. Takže pro dnešek jsme dospěli ke konci našeho programu. Sejdeme se zítra v 10 hodin. Koordinátoři budou mít schůzku v 9 hodin, ale to je eh, uzavřené jednání a my zítra program zahájíme hlasováním. Srdečně eh, Děkuji eh, všem těm, kteří vydrželi až do konce a přeji vám hezký večer a uvidíme se zítra.